Vážení kolegové, doporučuji, abychom pokračovali, abychom eh, se nespožďovali oproti harmonogramu, zvláště protože nás čeká velmi nabité odpoledne. A mm, nejprve se podíváme na bod 14 našeho pořadu jednání, tedy veřejné slyšení účinné pracová, pracovní inspekce jako strategie ke zlepšení podmínek v Evropě. Je to zpráva z iniciativy, tedy o účinných pracovních inspekcích v Evropě. Koordinátoři si přáli iniciovat tuto zprávu právě ve světle nutnosti koordinovat tyto práce na evropské úrovni a zároveň eh, ve světle toho, že se setkávají s takovým rozmachem přeshraniční práce, a to především pro nejméně chráněné pracovníky a situace z právního hlediska se výrazně komplikuje. Eh, setkáváme se také s tímto v souvislosti s přeskumem směrnice o vysílání pracovníků. A to je důležité právě pro práci pracovních inspektorátů, které se zaměřují mimo jiné také na snížení výdajů z veřejných rozpočtů. Koordinátoři v této souvislosti se ujali této práce. A mm, budou zde hovořit čtyři experti, někteří z nich jsou velmi dobře známí Tedy především zde bude Ludo Beck, který je pro, poradcem Ministerstva práce v Belgii, pak François Engel, který je z Lucemburské federace řemesel a pak Heinz Fitch, který odpovídá za problematiku BOZP v IG Metal v Německu a pak ještě kolega, který je ředitelem um, pracovních asociací, Claude Emmanuel Triumph. Um, a e, tito odborníci budou vystupovat ve francouzštině. A budeme e, pracovat na základě rovnosti. Děkuji všem za to, že přišli a nejprve požádám naší zpravodajku Steinbrück o to, aby představila svoji zprávu a zmínila se o hlavních bodech, na které máme reagovat. Ja, vielen Dank. Děkuji vám, paní předsedkyně. Vy jste se o tom zmiňovala o těch důvodech, proč se náš výbor zabývá tématem pracovních inspekcí v Evropě. Chtěla bych poděkovat všem přednášejícím, že nám dnes poskytnou lepší náhled do požadavků v budoucnosti v oblasti pracovní inspekce. To neznamená, že se tím zabýváme jenom my v parlamentu, i Evropská komise řídí v současnosti konzultace a pracuje na tom, abychom měli celoevropskou platformu. Pracovní kontroly, pracovní inspekce slouží k ochraně zaměstnanců, tak, jak jste se o tom zmínila, tedy ochrana těch legálně pracujících. Je to zaměřeno na to, že ty podniky, které dodržují zákony, nemají trpět nekalou konkurencí. Je tedy důležité, eh, abychom zabránili nelegálnímu zneužívání v některých podnicích. A když eh, dochází eh, k neregistraci, registrovanému zaměstnání, zaměstnání na černo a představuje to 18,8% HDP, tak ta škoda představuje dokonce 30%. Máme různé formy zneužívání. Na jedné straně je to e, naprosto nehlášená zaměstnanost, na druhé straně to jsou e, sice registrované e, pracovní vztahy, eh, ale jsou to takzvané mini jobs eh, nebo eh, existují tu ustanovení BOZP, ale na druhé straně to má dopady i na jednotlivé pracovníky a pracovnice v otázkách dalšího vzdělávání, sociálního zabezpečení, i vyloučení ze společnosti a také zabraňování pracovním úrazům a také jde o produktivitu podniků a dopadů na celoevropský růst. Vy jste se o tom zmínila. Eh, debata o procesování směrnice o vysílání pracovníků ukázala, že je to nesmírně kontroverzní a často diskutované téma. Potřebujeme kontrolu E, účinné kontrolní úřady, ale je to skutečný paradox. Všechny členské státy mají šetřit a přitom nezapomínáme na obrovské částky, které státy ztrácejí tím, e, že existuje práce na černo. V mnoha členských státech orgány e, pracovní inspekce jsou nedostatečně obsazeny a když se na to podíváme pořádně, zejména v době krizí, eh, kdy eh, je nutné šetřit eh, veřejné výdaje z rozpočtu, jak je to možné. Jsou tady tyto úniky, můžeme vytvářet různé směrnice, ale když nebude přímo v místě v členských státech účinná kontrola, ničemu to nepovede. A kromě pracovníků, jak už jsem řekla, eh, trpí tím ty podniky, které eh, pracují poctivě, protože nemohou držet krok v oblasti eh, konkurence prostředí, práce na černo ty poměry narušuje a my sice trestáme porušení předpisu, ale ne sociální dumping. E, v příští týden předložím svou zprávu v tomto výboru, bude rozdělena do dvou částí bude se týkat národní úrovně a evropské úrovně. Jde o zásady kontrol na národní úrovni, kde a jak se kontroluje, jak mají být vybaveny příslušné orgány a také uvedeme osvědčené příklady eh, spolupráce mezi orgány a na druhé straně ukážeme požadavky eh, na celoevropské etická ustanovení, lepší výměnu údajů, posílení eh, této směrnice a ke kontrole sociálního dumpingu v Evropě. A já jsem velice ráda, že se dnes od našich expertů dozvíme důležité informace a těším se na jejich příspěvky a následnou diskuzi. Děkuji. Děkuji, paní zpravodajko, a dám slovo nejprve Ludovi Pekovi za, na 8 minut, prosím. Eh, děkuji vám, paní předsedající. Obecně platí, že nehlášená práce a práce vysílaných pracovníků v Evropě se těžko hodnotí. Odpovědné osoby, především pracovní právní inspektoráty, e, usilují o lepší pochopení tohoto jevu se všemi jeho aspekty a snaží se vyvíjet zdokonalené metody provádění inspekcí a také prevence a snížení výskytu těchto jevů, minimálně tedy e, případně e, monitorování Velkým úkolem, který musí vlády splnit, je především potřeba vytvořit sdílené e, metodiky a pokyny pro pracovní inspektory přes napříč Evropskou unii. Belgie vnímá pozitivně návrhy komise, především směrnice o vymáhání práva, která byla ohlášena již před dlouhou dobu a přinesla velká očekávání. Pracovní inspektoráty se setkávají setkávají s řadou obtíží. Hlavním úkolem je zajistit skutečné výsledky v boji proti nelegální nebo pololegální práci. Jak zaměstnavatelé, tak zaměstnanci eh, bývají neochotní ke spolupráci. Jednak se bojí ztráty práce, jednak se bojí eh, postihů v důsledku neplacení daní nebo neplnění právních povinností. Zaměstnanci na druhou stranu eh, se snaží snaží snížit provozní náklady a vyhnout se omezením, která přináší pracovně právní legislativa. Právě proto je důležité zapojit tradiční zainteresované subjekty jako sociální partnery ale také méně obvykle zainteresované subjekty, jako nejrůznější observatoře, výzkumné ústavy univerzity a nevládní organizace. Belgie vytvořila takový mechanismus spolupráce, v němž se inspektoráty zaměřují společně na hodnocení pracovních podmínek, sociální zabezpečení a zdanění s místními dopady, kde se 21 eh, okresních subjektů setkává jednou měsíčně eh, se státním zástupcem zástupcem, veřejným zástupcem a eh, diskutuje se o multidisciplinárních inspekcích, které provádějí regionální intervenční skupiny každý měsíc. Sledují tuto problematiku v jednotlivých fázích a přímý přístup v jednotlivých fázích je zásadní pro získání dat, ale v zemích jako Belgie a Nizozemsko je to zavedené na druhou stranu, je velice těžké propojit tyto systémy se systémem daňových v některých zemích. Belgie nabízí příklad dobré praxe sdílených databází. Například tzv. Crossroad Bank sociálního zabezpečení představuje sofistikovaný přístup eh, do eh, tripartitního eh, řízení, který dokáže pracovním inspektorátům eh, nabídnout přístup k údajům, tak aby mohli vyšetřovat. Takových institucích je více než 2000, a to včetně lokálních, které jsou napojeny právě na tuto databázi BCSS a v roce 2011 si tyto instituce vyměnily přes tuto platformu 722 milionů zpráv. Každá instituce registruje a aktualizuje data, která jsou běhe, přes tuto platformu přístupná. Ochrana dat je také zajištěna, protože pouze ústřední řídící orgán má přístup ke všem údajům. Elektronické aplikace jsou k dispozici také pro zaměstnavatele, aby se eh, ušetřila administrativní administrativní zátěž, ty nástroje jako Dimona a další eh, nabízí možnost registrovat zaměstnance také pro sociální zabezpečení. Belgické pracovně právní inspektoráty mají stálý přístup k těmto databázím a systému jednak Dimona, to je registrace zaměstnanců, Limoza, databáze zaměřená na boj proti podvodům a nekalou, eh, nekalé soutěži, eh, především ze strany těch zahraničních pracovníků, kteří pracují za dumpingové ceny a nedodržují pracovně právní předpisy. Dalším eh, systémem je systém OASIS, systém organizace boje proti podvodům a inspekci v oblasti sociálního zabezpečení, kde by se měly systematicky a strukturovaně potírat podvody v této oblasti. Data do systému OASIS poskytuje eh, systémy eh, právě Eh, přes systém Banky pro sociální zabezpečení. Existují tam také ukazatele eh, podezření na podvody, například náhlý nárůst obratu nebo náhlé propuštění velkých počtů pracovníků, zvýšení rizika a podobně. Další systém, který máme k dispozici, je systém Genesis, eh, který se zaměřuje na sbírání informace Národních služeb pro sociální inspekce sociálního zabezpečení a ten má také skřížený přístup do demony limozy a dalších, tak abychom se vyhnuli duplikace aktivit. Software je aktualizován každodenně a obsahuje informace o návštěvách, inspekcích, důvodech pro inspekce a také výsledky inspekcí tam najdeme. Další systém je systém DOLSIS, což je nová aplikace, která funguje od listopadu 2011 a ta umožňuje veřejnoprávním institucím získat přímý přístup do databáze sociálního zabezpečení takzvaná Crossroad Bank podniků, kde jsou registrovány všechny hospodářské subjekty s identifikačním číslem a e, vedením subjektu. Kromě toho e, Pracovně právní inspektoráty a sociální inspektoráty sdílí ještě celou řadu dalších nástrojů, aby umožnili jednotně zasáhnout. To jako je konkrétně nástroj SIRS, který vytvořil, eh, vytváří systém informací a sociálního výzkumu. Kromě toho byla mezi těmito orgány v lednu 2010 podepsána dohoda o výměně informací. V současné době vyjednáváme s Francií, která uvažuje uvažuje také o možnosti přístupu eh, k informačním systému obou těchto zmíněných zemí. Na úrovni EU se využití společných platform pro sdílení informací jako systém KSSS pro BOZP se zatím v praxi tolik nevyužívá, pokud jde o nelegální nebo nenahlášenou práci, a to především v důsledku omezení v souladu s ochranou údajů. Dokonce v rámci systému IMI, e e, systém pro informace o interním trhu, byl učiněn první krok v souvislosti s vysíláním pracovníků. Tento první krok umožní představitelům regionálních a celostátních orgánů komunikovat v případě vysílání pracovníků do zahraničí, odpovídat na dotazy a to vše funguje od června 2011. Na strané úrovni 18.2.2011 pracovní inspektoráty 11 zemí EU podepsali Bružskou chartu, která podporuje společný přístup a spolupráci, posílení správní spolupráce v boji proti nenahlášené nebo nelegální práci eh, přes hraničním podvodům eh, ve snaze vytvořit společnou evropskou síť eh, pracovně právní inspekce představují veřejnou funkci, která má jasný mandát, protože umožňuje boj proti podvodům a nelegální práci. Představuje také eh, důležitý milník pro spolupráci mezi soci- orgány sociálního zabezpečení a orgány daňové zprávy. Evropská unie by měla posílit spolupráci mezi jednotlivými orgány, jako například pracovními inspektoráty, eh, daňovou zprávou, zprávou sociálního zabezpečení, zabezpečení a dalšími subjekty v zájmu zabránit a e, odrazovat od těchto typů podvodů. Belgický ministr pro zaměstnanost velice rád um, uvítal právě nové změní směrnice e, o vysílání pracovníků. Možnost, aby členské státy mohly vytvořit tento um, otevřený seznam možností dále posílí spolupráci na úrovni Evropské unie ještě více. Teď už jsem překročil vymezený čas. With the last, uh, remark, the... Řeknu jenom poslední poznámku na závěr. Uh, Zájmem členských států je zajistit minimálně garantovaný přístup, což je vnímáno pozitivně, ale zároveň musíme vždycky usilovat o rovné odměňování za rovnou práci. Děkuji. Děkuji mnohokrát. A jak víte, ehm, k bodům, které jste zmiňoval v souvislosti se směrnicí o vysílání pracovníků právě to je směrnice, o kterou se výrazně zasadil, děla, zasadil právě tento výbor. A nyní dám slovo dalšímu odborníkovi, Franca Engel, představitel Federace řemesel z Lucemburska, který eh, bude vystupovat dále. Prosím, tedy François Engel má slovo. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Musím říci, že jsem velice rád, že mohu vystupovat na eh, tomto slyšení o pracovní inspekci, protože to je téma, které je pro mě už roky srdeční. Když se díváme na to, jak je vnímána pracovní inspekce mezi podniky, tak vidíme, že má poměrně špatnou image. A to z toho důvodu, že je vnímána pouze jako něco represivního ale když se díváme trochu do právního rámce ve většině zemí, tak vidíme, že pracovní inspekce mají poměrně širší popis práce. Různé právní úpravy často říkají, že pracovní inspekce má v kompetenci poskytovat rady, kontrolovat, ale také udělovat sankce podnikům. A když se podíváme na pořadí vyjmenování těchto kompetencí, tak v podstatě uvidíme, že se nejprve tam hovoří o poradenství v právní úpravě. No ale když se podíváme do reality, tak uvidíme, že tato logika často není v realitě uplatňována. Proč? Pokusím se vysvětlit svůj pohled na tyto tři kompetence. proč se rady nedostávají do popředí v těchto inspekcích. Často je to z důvodu nedostatečné informovanosti inspektorů, protože často jsou to inspektoři, kteří jsou poměrně kompetentní v oblasti pracovního práva, ale co se týče eh, bezpečnosti ochrany zdraví při práci, tak to není nutně jejich doména. Takže přijdou k podniku a řeknou, že dělají něco špatně. A když mu podnik řekne, no ale tak jak to mám dělat, tak mi řeknou, no to já nevím, to já nemám v popisu práce vám radit. Ale v každém případě to, co děláte, je špatně. V řadě inspekcí ale máme pracovníky, kteří jsou velmi kompetentní, kteří se velmi dobře vyznají v otázce BOZP. Nicméně často se stává, že tito lidé spíše trčí v kanceláři a že je nepouštějí do terénu. A přitom jsou to právě tito lidé, kteří by měli být součástí inspekcí, tak aby pomáhali podnikům skutečně zavádět eh, legislativu v oblasti BOZP v praxi. A to mám pocit, že je velké manko, které jsme konstatovali u našich pracovních inspekcí. Teď co se týče samotných kontrol. Mám pocit, že kontroly fungují poměrně slušně. Minimálně v tom smyslu, když ty kontroly jsou v nějakých eh, velkých budovách, na velkých staveništích, anebo třeba na letišti. Nebo často mají také k dispozici eh, společné kontroly s policií, s celní zprávou, se sociálním zabezpečením a podobně. A takovéto velké inspekce jsou potom často reportovány ve sdělovacích prostředcích. Nicméně eh, kontroly v malých provazech, eh, prostě tamhle někde eh, fasáda souseda anebo vana babičky, to tam úplně nefunguje. A přitom takovýchto kontrol je hodně tam často právě probíhá ta černá práce. Černou práci sice můžete najít eh, na velkých staveništích, ale velmi často je to právě v domácnostech, na místech, kam se vůbec eh, inspekce nedostane. Tam se nejvíce pracuje na černo. Teď, co se týče sankcí. Je jasné, že máme pravidla a že když vidíme, že je někdo nedodržuje, tak musí následovat sankce. A je potřeba sankcionovat takovým způsobem, aby daná osoba neměla přínos z toho, že nedodržuje legislativu. Takže já v žádném případě nejsem proti postihu. Nicméně se domnívám, že v prvé řadě je potřeba ty podniky informovat a radit jim, aby se přizpůsobili požadavkům právní úpravy. Takže pokusím se o stručnost, tak abychom trochu dohnali spoždění od kolegy. Já si myslím, že pracovní inspekce by měla být považována především jako partner podniku. Jak v oblasti pracovního práva, přeshraniční práce a podobně, tak v oblasti BOZP má především poskytovat poradenství, ale k tomu potřebujeme kompetentní inspektory, aby byli schopni radit podnikům, jak vyhovět požadavkům legislativy v oblasti BOZP. Co se týče kontrol, ano, potřebujeme je, ale v každém případě potřebujeme kontrolovat malá staveniště, protože tam nacházíme největší závady. A co se týče sankcí, tak pokud konstatujeme, že podnik anebo podnikatel anebo zaměstnatel jasně nedodržuje právní úpravu týkající se BOZP anebo jinou pracovně právní legislativu, tak musí následovat postih a to takový, který zabrání přínosu z této trestné činnosti. Děkuji mnohokrát za pozornost. Také děkuji. A Třetím vystupujícím je Hans Trič, který je zodpovědný za BOZP v odborovém svazu IG Metal v Německu. Máte slovo. Ja, vielen Dank, Frau Vos. Ano, děkuji, paní předsedkyně, dámy a pánové. IG Metal vám velice děkuje za pozvání eh, k vystoupení na toto velice důležité téma. Aspoň podle nás eh, IG Metal eh, představuje a zastupuje 2,3 milionu pracovníků, kteří pracují asi ve 300 tisících různých podnicích. A podle našeho názoru tyto podniky, pracovní podmínky těch těchto eh, osob se dělí do tří kategorií. Je velký počet, eh, velký menší počet velkých koncernů, kde jsou kvalifikovaná oddělení pro ochranu práce, které eh, další ochranu práce nepotřebují, mají svůj vlastní rozum a i to zastoupení pracovníků tam mnohé prostě stadí. A potom máme velký počet podniků, kde existuje v zásadě dobrá vůle, ale i chybějí odborné znalosti Majitel eh, mnohdy eh, je profesí inženýr, má mnohé znalosti, ale co se týče příznivější eh, pracovní podmínky, zátěž na pracovišti a jak to řešit v této oblasti, není expertem a takové poradenství by jistě bylo vodním prostředkem, jak říká François Engel. A potom ti další, ti tvoří největší problémy. To jsou ty podniky, které záměrně porušují předpisy práce a bohužel jim to velice snadno prochází. Zpráva SNR z roku 2009 podle našeho názoru to velice dobře potvrdila. A to, že velmi mnoho podniků realizuje ochranu eh, na pracovišti, pokud eh, mají nějaký závazek učinit určitá opatření na druhé straně, a to je v Německu velká výjimka, v ostatních evropských podnicích je to jiné, je tu tedy značný tlak eh, inspektorátů, tak že si nemohou všechno dovolit a objevují se důvody jako ekonomický provoz vlastního podniku nebo také požadavky zákazníků. Je to prostě tlak, který zaměstnavatele přiměje k tomu, aby učinili nějaká opatření. A to probíhá v e, na zcela komplexním pozadí. Směrnice EU eh, v Německu byly implementovány až na úroveň technických pravidel, které podle našeho názoru eh, mají velký problém, protože jsou v mnoha místech docela nekonkrétní a to se objevuje eh, jako problém v mnoha podnicích. U těch podniků dobré vůle a ti nevědí, co mají dělat a e, zná ty nedostatky v podniku, ale nevědí, jak jim čelit a potom i v podnicích, kteří e, provozují záměrně cenový dumping a porušují normy a ti mají otevřené dveře, protože inspektorát e, práce neví, co má požadovat, jak vysoké smějí být teploty, jaké tady smějí být rozměry, aby bylo možné je pokárat kvůli těmto prohřeškům. Takže to jsou ty, ta technická pravidla a týkají se eh, nejrůznějších eh, typů zaměstnanců. Eh, je třeba mít referenční body. Není možné si představit, že nějaké odvětví <clears throat> neobstojí, protože je vystaveno velkému konkurenčnímu tlaku, že by tedy ty normy snižovalo. A stejně tak je důležité, aby ty požadavky na adresáty norem byly velice konkrétní protože se snáze dodržují a také je snazší je kontrolovat, dbát na jejich dodržování. IG Metal zastává již celá léta názor, že stávající pravidla i na evropské úrovni vykazují velké nedostatky, rostoucí počet případů psychických lehkého zatížetí a těch, kteří onemocní, se eh, vůbec neodráží v těch technických eh, pravidlech a eh, důsledkem toho dochází k nepřetržitému přetěžování, aniž by inspektorát práce nebo zaměstnavatel se pokusil s tím něco dělat. A předpisy eh, musí být koherentní, musí na sebe konec konců navazovat. Máme různé definice posuzování ohrožení. To činí obrovské problémy malým a středním podnikům, aby dodržovali ty právní předpisy. Ale to nejsou všechny problémy. Jedním z našich největších problémů je skutečnost, že personál pracovní inspekce značně prořídl v Německu. Já jsem porovnával eh, čísla z roku 2003 a z roku eh, 2011, desetileté období. Ve všech spolkových zemích se mezi tím snížil personál 80, o, o 28%. A to je u nás záležitost jednotlivých spolkových zemí. Máme 16 spolkových zemí, e, některé zachovaly personál e, pracovní inspekce, v jiných zase personál poklesl. Ze statistického hlediska e, to v, trvá 85 eh, let v severním Poríní ve Svalsku, než eh, pracovník inspektorátu práce podnik navštíví, tak to už se týká další generace. A jasně se to projevuje eh, v dramatickém poklesu navštívených podniků. 120 tisíc podniků z cirka 4 milionů eh, byly navštíveny pracovníky inspektorátu práce, některé z nich několikrát eh, což vůbec nevadí, protože existují podniky s vysokými riziky, ale v celku to vypadá, že eh, pracovní inspekce nepokrývá celo plošně eh, eh, tuto činnost v Německu. Mohu citovat ze zprávy státní eh, pracovní inspekce dosahuje svých hranic snižuje se, není schopna plnit své povinnosti a vykonávají se jenom ty nejnaléhavější úkoly. Stefan Rüdike, pracovník inspektorátu práce eh, s Brem eh, se takto vyjádřil v okamžiku zveřejnění. IG Metal by eh, kvitoval s potěšením, kdyby pracovní inspekce získala větší pozornost Evropské unie, kdyby existovaly jasnější předpisy, kdyby také existovaly jasnější směrnice, co je možné postihovat sankcemi a aby se zde v těch předpisech objevily i případy i psychické zatěžování. Děkuji. Merci. Děkuji. A posledním vystupujícím je Claude Emmanuel Triumph, který je ředitelem asociace, která se jmenuje Travail Emploi Europe Société a stres a už se ho už jste se s ním setkali, když jsme probírali zprávu o restrukturalizaci podniku. Máte slovo na 8 minut. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, dámy a pánové. Určité grémium, které se zabývá transformací práce a sociálních vztahů ve Francii, v Evropě, zastupuji, ale mezi čtyřmi vystupujícími jsem v podstatě jediný, který, který je původním povoláním pracovní inspektor, protože tím jsem se zabýval na začátku své pracovní činnosti. Takže nepůsobil jsem jenom ve Francii na různých úrovních, ale působil jsem jako eh, předseda francouzské asociace pracovních inspektorů a vytvořil jsem evropskou síť těchto inspektorů a Kromě toho v předchozích letech jsem řídil projekty jménem Mezinárodního úřadu práce, ale také řadu projektů s Belgií a Lucemburskem, které se týkaly vysílání pracovníků a spolupráce mezi veřejnými orgány v oblasti pracovní inspekce. Takže nebudu vůbec hovořit o francouzském systému pracovní inspekce, ale spíše budu hovořit o určitých nebezpečích, která mně připadnou, že jsou důležitá a významná ve všech systémech pracovní inspekce v Evropě. První věc, kterou bych měl připomenout, je, že když se řekne pracovní inspekce, tak referenční termín nám dává ILO svou úmluvou číslo 81 a je to pasáž, kterou ratifikovalo 28 členských států Evropské unie. Takže referenční rámec pochází od Mezinárodní organizace práce, ale nemáme zvláštní evropský referenční rámec. To je první věc. A za druhé, pod tímto termínem se skrývá řada zcela odlišných skutečností. Ten obrázek je trochu sofistikovanější, než uvádím tady, ale v podstatě se to vejde do dvou hlavních kategorií. Pochopitelně existují nějaké přechodné systémy či mezisystémy, ale ty hlavní systémy jsou dva A tyto dva systémy se týkají 50% evropských států. Jeden tedy více platí na jihu, jich tedy začíná pro tyto účely Belgii, a ten druhý se týká severu a severovýchodu Evropy. Jak vypadá ten první systém? Ten první systém se nazývá pracovní inspekce nebo inspekce sociálního zabezpečení, je to systém obecný. Jinými slovy, tedy zabývá se pracovními vztahy v širším slova smyslu, tedy nejenom BZP, ale také platy, pracovní doba, eh, nelegální práce a podobně. Takže takový je to systém obecný což je dosti důležité pro typ pracovníků, kteří tam působí. Většinou působí, působili v jiných oblastech, je tam spousta právníků, ekonomů, ale také je tam pár odborníků přímo na BOZP. Druhý systém je spíše specializovaný, a to proto, že se hlavně, ne tedy výlučně, ale hlavně zabývá BOZP. A Často se mu vůbec neříká pracovní inspekce. Je to většinou nějaký úřad nebo orgán pro dohlížení nad pracovním prostředím a podobně. Je v tom trochu rozdíl nejenom semantický. Má totiž překryv i do kompetencí pracovníků, kteří pracují v této oblasti. To jsou většinou odborníci, inženýři, pracovníci BOZP. To byla první věc. Za druhé, když se řekne Evropská pracovní inspekce, tak se musíme podívat na pokrytí těchto systémů, protože některé systémy se týkají pouze soukromých sektorů, jiné soukromých i veřejných. V některých systémech existují pouze správní sankce, v jiných i trestně právní. Většina z nich spadá pod ministerstvo práce, s tím, že Polsko je velkou výjimkou, kde to spadá přímo pod parlament systém vzdělávání, především toho iniciálního, se také velmi liší. A k tomu jsem chtěl říci, že vy hovoříte o pracovních podmínkách a účinné pracovní inspekci, ale tady musím zdůraznit, že tady nejde o pracovní podmínky v Evropě. Tady jde o BOZP v Evropě. A to vůbec není to tež. Když se podíváte na definici Eurofoundu pracovních podmínek, tak uvidíte, že je, má, že je velmi širokospektrová. Společné kompetence pracovních inspekcí nejsou pracovní podmínky, nýbrž bezpečnost a ochrana zdraví při práci. A to si myslím, že má řadu dopadů na to, jak tyto orgány potom fungují. Teď jsem chtěl položit jednu otázku. Máme alespoň začátky, počátky integrovaného systému v Evropě. Ano, máme něco, co se jmenuje SLIC, Senior Labour Inspectors Committee, což je ale struktura, která nemá příliš velké kompetence která má v podstatě na starosti výměnu informací mezi pracovníky zodpovědnými za pracovní inspekci, to znamená výměna osvědčených eh, postupů, různé společné kampaně, eh, nějaká stanoviska k strategii, evropské strategii BOZP a trochu se možná pracuje na metodice. Nicméně tím v Evropě naše scéna nekončí. Existují další iniciativy, myslel jsem na ty různé evropské projekty, které se třeba týkají vysílání pracovníků, anebo přeshraniční průřezové iniciativy, přeshraniční ve smyslu sousedních zemí, které si vyměňují informace. A potom také existuje malá síť škol, kde se vzdělávají pracovní inspektoři. Ta síť je malá z podstaty věci, protože ty školy neexistují ve všech členských státech. teď jsem se chtěl ještě pustit do otázky, jaké jsou hlavní výzvy, kterým čelí systém pracovních inspekcí v Evropě. Paní předsedkyně, první z nich je transformace podniků. Jelikož dnes žijeme v globalizovaném světě, kde různé sítě a koncerny mají velký vliv. Žijeme ve světě, kdy subdodavatelské a outsourcingové vztahy sehrávají zcela zásadní roli. Za druhé, dochází k interna- internacionalizaci trhu práce. A teďka otázka je, jak takovýto systém pracovní inspekce vezme tento mezinárodní aspekt v potaz co z něho vlastně zůstane v tomto mezinárodním pojetí. A ostatní o tom hovořili také. Já myslím, že problém je v tom, že malé a střední podniky jsou víceméně z důvodu, ke kterým se můžeme vrátit k diskusi ponechány stranou. Ale také nesmíme zapomenout na vliv nadnárodních společností. Druhá výzva je změna pravidel pracovního práva a zákonníku práce. Hodně jsme hovořili o diverzifikaci pracovních smluv. Hodně jsme hovořili o tom, že se objevuje více na legální práce anebo, a, anebo nezávislých pracovníků, ale také existují soukromé normy, standardy, které už nejsou součástí právního řádu, jsou to často jenom normy, které vytvářejí sociální partneři. Ale právní systém to není. Takže otázka je, jaké máme nové nástroje, které může využít pracovní inspekce ve své práci. Jaké sankce bude mít třeba v budoucnosti k dispozici? Sankce v širokém slova smyslu a jak se mohou jednotliví aktéři doplňovat? No a nakonec jenom pár připomínek eh, k integrovanějšímu systému. Ano, Myslím si, že existuje objektivní zájem na tom, aby byl systém více integrovaný, protože se zvyšuje mobilita pracujících, diversifikují se pracovní smlouvy, nadnárodní společnosti a jejich jednostranné a normy mají stále větší, <clears throat> větší roli a dochází k určité socioekonomické transformaci. A tváří v tvář tomu všemu pracovní inspekce je v podstatě velmi roztříštěná v Evropě. Je v podstatě zaměřena na jednotlivé státy, vychází z jednotlivých států a následně nestíhá za řadou těchto vývojů. Německý kolega hovořil o psychosociálních rizicích. Jinými slovy tedy, pracovní inspekce v životě nebude podnik kontrolovat. Ten podnik to ví, zkontroluje ho první všichni, kdokoliv jiný než pracovní inspekce. A ten podnik to ví. Takže ano, potřebujeme se vzájemně inspirovat, ale když jsme se podívali na ten slik, tak vidíme, že potřebujeme společné databáze. Potřebujeme skutečné společné vzdělávací moduly. Potřebujeme platformy pro výměnu. Já vím, že už existují některé, jsou teda dost byrokratické, co si budeme povídat, ale myslím si, že by se dali daleko více vytěžit. Netýká se to jenom eh, vysílaných pracovníků, ale také pracovních podmínek. A také potřebujeme daleko více integrovanou metodiku a systém postihů. A s tím skončím. Většina národních systémů má možnost dát postih. Ten postih se týká v podstatě jednoho procenta. A pokud ty sankce nejsou účinné, a tady především mluvím o mezinárodních nadnárodních podnicích, tak je to v podstatě jako kdybychom se snažili přelít oceán čajovou lžičkou. Děkuji za pozornost. Ani jsem vás nemusela přerušovat. Říkali jste, eh, že eh, pracovní inspekce přijdou na místo až jako poslední, tak tomu jenom řeknu, že ratingové agentury zase byly ti poslední, kteří viděli problémy s hypotékami, takže zjevně to není jenom otázka BOZP. Takže, nejprve dám slovo Jean Lambert a potom Richard Richard Falber, pardon, špatně jsme rozuměli. Děkuji mnohokrát. Já si myslím, že pro nás všechny to bylo velice zajímavé. Hovořili jste o tom, že nemáme dostatečná čísla a to nás nepřekvapuje. Protože často, když navštěvujeme různé země v různých delegacích, tak nám říkají, ano, existuje velký problém s nelegální neoficiální prací a když se ptáme na to, jaký mají systém a kolik mají inspektorů, tak řeknou, máme jich nějakých 5-6 skoro. Takže Jak to řešit? Mělo by to být zacílené. Měli bychom více pracovat s odvětvími, která jsou rizikovější, ať už se jedná o stavebnictví, nebo o zemědělství, a pohostinství a podobně. Nevím, jestli vy si myslíte, že to je efektivní eh, způsob využívání omezených zdrojů. Dovedu si představit, jak odpovíte, ale přesto bych se ráda zeptala. Teď, co se týče spolupráce na evropské úrovni, tak eh, když jsme se snažili přijmout legislativu nějakou spoluprací, tak nám bylo řečeno, že je to příliš složité, že se systémy liší a že to prostě nejde. Mně se skoro zdá, že to je výmluva, ne, ne možná důvod. Tak jakou podporu byste vlastně chtěli? Jde o prostor, abyste se organizovali nebo o zdroje, nebo všechno. Děkuji, Richard Falber a potom paní Regner, prosím. Jsem rád, že se o problému inspekcí konečně začalo mluvit. Ale připravme se na to, co se děje vždycky, když se snažíme udělat nějaké kroky, které by vedly ke sjednocení přístupu v pracovně právních věcech. Všechny členské státy začnou křičet o subsidiaritě a o tradicích. Já sám jsem jako inspektor pracoval ta tendence, kterou sledujeme, prekarizace práce, takzvané spružňování pracovního trhu, to všechno je proti tomu, eh, o čem tady ty pánové hovořili. Vždyť je to tak snadné. Ale podívejte se, ona to řekla kolegyně přejemnou, kolik je inspektorů práce? v jednotlivých členských zemích. Představte si rozestavěné stavby ve velkém evropském městě, kolik tam lidí pracuje na černo. A ti inspektoři, kteří tam přijdou, jsou vnímány nejenom majiteli, kteří ty stavby zajišťují jako nepřátelé, ale mnohdy i těmi pracovníky. Takže je konečně dobře, že se tím začneme zabývat, ale byl bych nerad, aby to všechno skončilo jako vždycky. Připomenu slavný výrok ruského premiéra Černomirdina. Chtěli jsme to udělat co nejlépe a dopadlo to jako vždycky. Eh, Děkuji, paní Regner a potom pan Handl. Děkuji. Mám dvě konkrétní otázky. První otázka se týká vysvětlujícího prohlášení, které uvádí paní Steinrück v návrhu zprávy. Usilujete o to, aby cestou pracovních inspektorátů byla, byl efektivnější boj proti práci na černo, to znamená, jak mohou inspektoři práce postupovat proti práci na černo. Vy jste hovořili hodně o eh, ochranných opatření, ale nejdůležitější je skutečně bojovat s prací na černo, protože eh, tady dochází k, ke skutečnému odírání těch pracovníků. Nejde tedy eh, postarat se jenom o správnou výšku psacího nebo jiného stolu, ale tady jde o skutečné jádro eh, pracovně právních ustanovení. A potom mám otázku zejména na pana Triumfa. Vy jste hovořil o problematice ochrana při práci a inspektoráty práce, ano, to je velice správné, jak to vyzdvihujete a oddělujete, ale je tu určitý eh, rozpor. Pan Engels hovořil o úkolech nejenom inspektorů, ale i inženýrů. Já se domnívám, že je nesmírně důležité, abychom se zaměřili na tu základní otázku, na to jádro boji proti práci na černo, dodržování základních pravidel eh, pracovního práva. Eh. Děkuji. Tomáš Beňo a pan Bolan, který je stínový zpravodaj za EPP, tady není, takže mm, mám vás dát na seznam, pokud tady nebudete škoda. Takže Tomas Handl. Děkuji, paní předsedkyně. Mám čtyři připomínky. A jedna je současně otázkou na pana Engelse, tedy společenská pravidla a od jde v otázce ochrany při práci. A to není k ničemu bez kontrol. Eh, hovoříme o pravidlech směrnice o vysílání pracovníků, které nejsou ale k ničemu, zůstávají jenom na papíře, když v jednotlivých státech se neprovádějí účinné kontroly. Na to se musíme zaměřit a podle mého nejde jenom o eh, klasické BOZP, ale i o tom hovořili naši experti o, o praktik pod pokračování eh, norem a standardů a pracovně právních ustanovení. V uplynulých letech eh, jsme málo zaznamenali, ale nárůst psychosociálního zatížení v procesu práce. To, co by měli kontroloři kontrolovat, souvisí s, také s organizací práce, s délkou pracovního dne. Klasičtí inspektoři eh, to reklamovali v, již v 30. letech v Anglii. Já nechci citovat, víte, koho myslím. Ale já myslím teď na druhý aspekt a domnívám se, že v tomto stanovisku našeho výboru bychom se měli zabývat i otázkou odpovědnosti podniku. Mnohdy eh, zadáváním zakázek dodavatelům, subdodavatelům eh, se systematicky nebo tak říkajíc akceptuje, že subdodavatele pracovně právní předpisy nerespektují. V této souvislosti eh, by existuje také záruka generálního dodavatele. A třetí připomínka kontrola není k ničemu bez nové organizace. Například v Bavorsku, a jsem přesvědčen, že nejenom v Bavorsku eh, existuje eh, pokyn ministerstva pracovní inspekci, aby eh, postupovala eh, příznivě eh, aby to podporovalo A Já jsem vystupoval inkognito a když jsem se potom představil, potom kontrolo řekl, no to se na to budu muset podívat tedy pořádně. Tak to je věc, která z hlediska organizace kont- kontrolních inspekčních orgánů BOZP musí být řešena. Tady se musí něco změnit. A poslední má připomínka se týká poznámky pana Engelse. Eh, pracovní inspekce by měla eh, mít i konzultační povahu, jak ale já jsem vás asi špatně pochopil. Eh, když pojedu s svým vozidlem, automobilem na kontrolu a e, při inspekci budou zjištěny nedostatky a já mu řeknu, jestli to je nemůže opravit, tak si bude myslet, že jsem se zbláznil. To není jeho úkol z hlediska pracovní inspekce bychom tedy eh, překračovali oblast působnosti. Eh, tady by se museli zvýšit kapacity a pokud podniky potřebují nějaké typy, jak eh, opatření vedou k zabránění úrazům a další, tak je tady dostatek poradenských institutů, které na to mají kvalifikaci, ale já doufám, že jsem vás špatně pochopil. Filipeňo, možná chce doplnit pár slov? Prosím. Děkuji. Já si dovolím stručně. Já nemám jasný názor na to, zda takový integrovaný systém bude fungovat lépe než systém specializovaný. Jenom chci doplnit, že ty specializované systémy se nezaměřují pouze na BOZP, a to tady zvláště vyniklo v poznámce paní Regner o té nelegální práci. Ve Spojeném království e, máme orgán a to více, který je v podstatě orgánem daňové zprávy a má pravomoc také hlásit tu nenahlášenou nelegální práci, protože pokud někdo pracuje na, na černo, neplatí daně. E, a má to tedy celou řadu dalších funkcí. A v rámci právní inspekce, pracovně právní systémce, eh, inspekce v rámci eh, daňové zprávy máme ještě také takzvanou hygienickou zprávu, eh, kde sledují především pracovní prostředí a dopady na životní prostředí a BOZP tedy znáte, pak máme ještě organizaci AKAS, která se zabývá případy pouštění eh, pracovníků a podobně. O co jde tedy? Ať už systém je integrovaný, nebo situace, kdy má několik specializovaných orgánů odpovědnost za inspekce v různých oblastech. A myslím si, že ale všechny ty systémy mají jeden problém společný a to, že těch inspektorů je nedostatek, zvláště když vyhledávají neplatiče daní, e, pracovníky na černo, zaměstnavatele pracovníků na černo a podobně, tak by se to nakonec možná i zaplatilo, kdyby bylo těch inspektorů víc, protože by pak e, příjmy do rozpočtu byly nahrazeny. Ale e, v každém případě lze postupovat dělat různě, to jsme viděli v těch prezentacích. Problém je prostě nedostatek kapacit a zdrojů, těch je vždycky málo. Eh, Děkuji. Chci poděkovat všem čtyřem expertům a ještě bych doplnila, že v tomto výboru jsme uh, tuto diskusi sledovali a vedli už velmi dlouho od samého počátku vzniku nové strategie pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Netýká se to samozřejmě jenom inspekcí, ale jde o to aby byla zajištěna co nejvyšší úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na evropské úrovni a to s tím, že zapracíme novou dimenzi, konkrétně psychosomatická onemocnění e, v důsledku stresu a další problémy. Já bych sama ráda ještě jednou položila otázku našim panelistům na problémat problematiku těch velkých úkolů, tedy jako nový úkol v malých a středních podnicích, u atypických kontraktů a podobně. Máme tady také zpravodajku, která diskutuje o této problematice. Zmiňovali jste návštěvu na velkém stavení, eh, stavebním projektu, kde zcela jistě uh, Taková pracovně právní inspekce se zaměřuje také na vysílání pracovníků, ale situace pro inspektora je komplikovaná, protože ten má kontrolovat místní podmínky práce z hlediska dodržování hygienických, bezpečnostních a pracovně právních předpisů, to je logické, ale vyplývá z toho také otázka za, problémů s placením příspěvku sociálního zabezpečení. Pokud tedy nepřispíváte do systému sociálního zabezpečení, zdravotního pojištění a podobně, tak pokud tyto příspěvky se neplatí, je to problém, protože to je opět další oblast, kterou je potřeba kontrolovat. Dojem který eh, jsme z toho získali, když jsme navštívili takový velký projekt, je, že nad rámec eh, toho výboru pro vyšší pracovně právní inspektory, abych zmínila poslední větu z PowerPointu eh, pana kolegy, který tady vystupoval, kde píše o tom, že bude existovat třeba takový inspekční sbor na evropské úrovni. Zatím to nemáme, možná to vznikne. Nechceme samozřejmě vše, vš, naprosto europeanizovat, nechceme odebírat stávajícím pracovně právním inspektorátům jejich odpovědnost, ale tam, kde dochází k určitým interferencím eh, s vnitrostátními právními předpisy, tak minimálně bychom zcela jistě ocenili velkou koordinaci a maximálně bychom ocenili třeba nějak nějaký společný postup v boje proti podvodům a trestné činnosti, především té, která představuje daňové úniky a podobně. Zcela jistě to spadá do celé řady právních oblastí. Musíme bojovat proti vyhýbání se daňové povinnosti, bojovat proti ehm, podvodům v oblasti eh, nejrůznějších eh, těch povinných příspěvků nebo opět zase životního prostředí, znečištění moří a všechno, co e, teoreticky e, spadá do oblastí, s nimiž se budou pracovní inspektoři setkávat. A dám slovo kolegyně. Děkuji vám, paní předsedkyně. Mám různé otázky na naše experty. Nejprve na pana Beka, pokud jsem správně informována, Evropský soudní dvůr eh, vystoupil eh, se žalobou proti systému Limoza. Podle mého názoru je to v rozporu s tím, o čemž jsme dnes také diskutovali a co jsme se dozvěděli od expertů. Jak to hodnotíte? A jsou tu nějaké možnosti řešení podle vašeho názoru? A jaké dopady to má na belgický systém, který je tak diferencovaný? Přeshraniční výměna údajů. A to jsem se dozvěděla, je ve všech ohledech nedostatečná. Všichni si stěžovali, členské státy končí se svými kontrolami na hranicích. Mnohdy nemají ani zájem a mnohdy tvrdí, že je naprosto beznadějné, získat eh, potřebné údaje z ostatních států. Někdo se zmiňoval o tom, že existuje charta 11 členských států. Eh, je to charta eh, inspektorátu práce, podepsaná 11 členskými státy. Vyplynulo z toho něco konkrétního, pozitivního? Pane Engelsi, řekl jste, že není dostatek eh, školení a eh, že kompetence jsou také nepostačující. Eh, mnohdy se označuje BOZP jako zátěž, jako byrokracie pro malé a střední podniky. Chtěla bych se zeptat, podle vás je nutné, abychom měli evropské předpisy, které by nějak napravovaly, zadávaly a e, stanovovaly vzdělávání a kompetence. Také jste hovořil o kontrolách na malých staveništích. Já sdílím e, příspěvek paní sprav, paní předsedkyně, jak by bylo možné pokrýt boj proti práci na černo i na malých staveništích, ale také je třeba tam zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci, oba aspekty. A potom mám ještě jednu otázku na pana Friče. Dotkl jste se tématu eh, BOZ se musí více zaměřit na psychosomatická onemocnění a zátěž. Máte nějaké konkrétní představy, jak bychom to mohli řešit, zejména na evropské úrovni? Zejména naše agentura v Bilbao dělá velmi mnoho v oblasti prevence jak bychom to mohli řešit z hlediska pracovní inspekce. A potom mám otázku na pana Triumfa. Chápu vás tak, že sdílíte můj názor. Máme evropský trh práce a potřebujeme také evropské eh, pracovní inspekce kontroly jako nástroj do budoucnosti s určitými závazky, eh, aby to existovalo jako integrovaný celoevropský systém. Pochopila jsem vás správně? Budete tedy samozřejmě muset odpovědět na všechny otázky, ale budete mít pouze pět minut. Dám slovo Ludovekovi. Děkuji vám, paní předsedkyně. Abych eh, zodpověděl na položené dotazy, bych rád podotkl, že máme také rozhodnutí Evropského soudního dvora ve vztahu k systému Limoza. My jsme položili dotaz na definice v souvislosti s nezávislými pracovníky, tedy osoveče přicházejícími do Belgie. Ehm, rozhodnutí bylo, že žádáme příliš mnoho, ale již jsme přijali belgické právní úpravu eh, k této problematice, kde se ukázalo, že lidé, kteří byli vysláni do Belgie, již de facto byli pokrytí tímto rozsudkem. Pro nás jako pracovní e, inspektory je důležité e, mít možnost bojovat proti e, zneužívání sociálního systému, konkrétně podvodům, které souvisejí s těmito s najímáním pracovníků, kteří jsou samostatně výdělečně činní švart systémem. A zároveň důležité je, že inspektoráti uzavírají eh, svoje inspekce na hranicích, to znamená, nefungují přes hranice jednotlivých států. A my se setkáváme s tím, že máme dobré informace, ale pomůže nám spolupráce s dalšími členskými státy. Dokonce i bilaterální dohody někdy uzavíráme o tom, že se budou vyměňovat informace. A právě proto jsem také ve svém vysvětlení řekl, že je důležité mít takové nastavení, aby si eh, jednotlivé země mohly vyměňovat informace, Nevěřím v jednotný evropský inspektorát, spíše inspektorát, který by měl jednotlivá specializovaná oddělení, eh, která by zajišťovala dobrou komunikaci vzájemnou, a samozřejmě by také vytvářela společnou databázi eh, informací, která by byla přístupná online. A poslední otázka, kterou jsem zmiňoval, se týkala um, bružské úmluvy kde, eh, kterou podepsalo nejprve 11 evropských států, dnes už máme 20 signatářů a v podstatě jde o to, že probíhá kvalitní výměna informací zaměřená na systém pracovně právních inspektorátů a eh, také eh, tam funguje dobrá metodika v této oblasti. Děkuji vám. Děkuji. Franco Franz Engels. Děkuji vám, paní předsedkyně. Dala jste nám pět minut. Nevím, že jestli to je pět minut na otázku, anebo pět minut na všechny ty otázky, ale pokusím se v každém případě o stručnost. Bych začala otázkou, kterou položil německý kolega s tím, zda mě, kolegyně zda mě správně pochopila, či ne, je celá řada zemí, a zda jsou odstupňované kompetence inspektorátu práce takové, že je to poradenství, kontrola a postihování sankcemi. Já se domnívám, protože pokládáme inspektorát práce vždy jako partnera těch podniků a když někomu řekneme, děláš to a ono správně, tak je mu třeba říct, jak by to měl dělat. Samozřejmě neřekneme, já to teď opravím, jako opravím auto, ale je třeba mu říci, na koho se může obrátit. A to je problém, který často pozoruji u inspektorátů, který které řeknou, no e, to neděláš dobře, ale mně je jedno, e, jak to uděláš, e, postarej se, aby ti někdo pomohl. Já se domnívám, že inspektorát práce by měl vystupovat mnohem pozitivněji. Myslím, že jeho role by měla být vstřícnější, nápomocná podnikům, ale Jistě podniky se musí zhostit své práce, ale potřebují někoho, eh, kdo eh, je přitom podpoří. Dostáváme se k problémům velkých stavebních projektů. Eh, já jsem v podstatě řekl, že inspekce, které probíhají u těchto velkých projektů, fungují lépe můžeme hovořit například o povinných odvodech na sociální zabezpečení. A tam to funguje dobře, protože velice často zároveň vidíme, že tyto inspekce probíhají ve spolupráci tedy mezi inspektory práce, inspektory sociálního zabezpečení, s policejními sbory a podobně. To znamená, že ta spolupráce tam probíhá. Já se omlouvám, nedělám to, ale Nechci vás přerušovat, protože kolegyně Steinbruch se k těmto stavebním projektům už vyjadřovala, setkala se s několika smrtelnými nehodami, eh, kde byla na základě toho předložena veřejným orgánům otázka. Eh, ona se kolegyně skutečně rozhodla bojovat tak, aby bojovala za polské pracovníky. Eh, já tuto problematiku znám opravdu z hora dolů a ta situace eh, je taková, že se setkáváme eh, s tím, že na papíře sice to vypadá dobře možná, přesto jsme znepokojeni, když vidíme, co se na těch staveništích děje. Eh, samozřejmě, inspektoráty práce mají tradici v vynikajících výsledcích a možná nechcete otevírat tuto znepokojivou oblast, ale nás to opravdu znepokojuje a my v Evropském parlamentu často hovoříme o velké infrastruktuře, velkých projektech, ale musíme si uvědomit, že právě tato struktura znamená, že se najímají různí prostředkovatelé, prostředníci a pak ti zase najímají subdodavatele, tam už ty podmínky nejsou tak spolehlivé, pracovní podmínky také ne, takže se velice omluvám za to, že se vás přerušila. Ano, ale já si přesto myslím, že na národní úrovni to funguje, ale chtěl jsem říci v druhé části, že problém, který vidíme, a to už tady bylo nadneseno několikrát, je, pokud spolupracuje více různých zemí. Pokud hovoříte o polských pracovnících například, faktem je, že sociální zabezpečení v některé zemi ne, není kompatibilní s těmito podmínkami v zemi jiné. Když se podívám skutečně otevřeně na realitu, máme systém SLIK, ale máme také systém spolupráce inspektorů práce na praktické úrovni. Protože lidé se v praxi neznají, není to oficiálně ustavený systém, není tam systém výpočetní techniky, vzniká tedy problém, zvláště tehdy, když hovoříme o vysílání pracovníků, eh, když hovoříme o těch seznamech a podobně. Osobně bych řekl, že pokud by existoval systém, který umožní tak či onak Eh, získat přístup k údajům o pracovnicích eh, v zemi původu, výrazně se tím zlepší a zjednoduší práce jak inspektorů, eh, tak i systému sociálního zabezpečení, protože na národní úrovni toto už v jednotlivých státech funguje. Možná samozřejmě zapomínáme na regionální inspektoráty, které také fungují, možná ty, které regiony také dobře fungují v této oblasti. Ale na evropské úrovni ten problém existuje. Kontrola na malých staveništích jako jediný prostředek se mi jeví častější kontroly na malých staveništích a přesto tady máme problém, který tu právě zazněl. Je jasné, že je málo pracovníků inspektorátu práce i sociálního zabezpečení, takže to nedovoluje, aby šest lidí z celé zprávy eh, zkontrolovali to staveniště. Musí to také lépe fungovat na mezinárodní úrovni. Když nějaký inspektor navštíví malé staveniště, musí mít možnost se spolehnout na mezinárodní pomoc ze zahraničí, ze země, toho pracovníka, aby viděl, zda je tam nahlášený, jaké jsou pracovní podmínky. Tady nám také chybí ta e, evropská dimenze dále školení a kompetence inspektorů. Já nevím, zda je možné na evropské úrovni možné a nutné říci, že kompetence a školení musí vypadat tak a tak. My jenom zjišťujeme, že v jednotlivých inspektorátech je mnohdy nedostatek pracovníků, které jsou zapotřebí, aby bylo možné provádět efektivní poradenství a efektivní kontroly. Školení se konají, ale ne, v něk- ne ve všech inspektorátech. Děkuji vám. Dám slovo Heinzi Flikovi. Já. I já se pokusím o stručnost. Myslím, že tu zazněly čtyři komplexy otázek. Začnu tím prvním. Zda to stojí za to zaměřit se na rizikové podniky. Jistě ano, ale e, to není tak triviální identifikovat rizikové podniky. Uvedu vám drobný příklad známé loděnice na severu Německa dali zakázku, aby byla zbourána stará e, e, loděnice a bylo nutné e, zlikvidovat ocelové příčky a ten podnik, který tedy převezme tu zakázku, e, zase objedná dvě pracovní plošiny a dva jeřáby, aby e, snesly ty nosníky. A ten podnik to zase zadá subdodavat jeřábateli a ten vyřeší úkol eh, s využitím jednoho jeřábu a teprve u třetího subdodavatele, eh, já to zkrátím, se použije jedna zvedací plošina. Co se stane? Fatální úraz, čtyři e, přijdou o život, jeden pracoval na černo a je to společnost jednoho člověka, která tedy převzala tento úkol, tuto zakázku. To je tedy stereotyp, klasický obrázek, jak eh, v podniku, kde je všechno v pořádku, jak se z něho může stát eh, místo, kde vznikne velice rizik taková činnost. Není to snadný úkol zbourat eh, halu loděnice, ale eh, to, se, eh, to si uvědomí, až když už sanitka odjela a to už je pozdě. Jedna oblast celoevropské ke činnosti by mohla být oblast zvyšování kvalifikace. Dovedu si představit, že všude existují Eh, experti, kteří se tím zabývají a mohou vypracovávat společné koncepce i filozofie dohledu a šířit je. Zdá se, že v příhraničních regionech existují různé názory na to, jak se má která práce vykonávat. Více koordinace na evropské úrovni by bylo ještě ještě užitečné. A poslední bod, že se zde neobjevuje psychická zátěž. To není nic mlhavého nebo nedostatečná kvalifikace. Thomas Hendel má pravdu. Jsou to tradiční faktory zátěžu, příliš mnoho práce, příliš dlouhý pracovní den a také příliš eh, dlouhé cesty eh, dopravy do práce, to se sčítá a nakonec i také příliš velké množství informací, že než se dostane ta zakázka k jednotlivému pracovníkovi a ty podklady pro správné provedení práce, to by nemělo být eh, tak strašné, ale dosavadní předpisy končí tam, eh, kde eh, směrnice počítá s podporou POZP. My jsme předložili požadavek a celá řada spolkových zemí to respektovala, aby spolková rada e, e, vydala jasné předpisy ohledně stresu co, je, e, co představuje nejlepší pracovní podmínky a co ne. Nejde o vzdělávání psychologů, ale jde o zcela jednoduché, pochopitelné porušení pracovně právních předpisů. Děkuji. Děkuji. Vynikající pět minut, skutečně. Claude Manuel Triumph, prosím. Já odpovím především ty dotazy, které byly zaměřeny na mě, tedy integrovaný systém inspektorátu práce. To byla také poslední otázka, kterou jsem si kladl ve své prezentaci. Musíme si uvědomit dva aspekty. Za prvé, Eh, nelze si představit, že někdy zítra se objeví nějaký eh, sbor eh, pro celou Evropu, kde inspektoři budou nahrazovat práci inspektorů národních. Tak to možné není. Dnes si však musíme uvědomit, ale že existují transnacionální a transverzální průřezové úkoly, které si žádají provádění inspekce na evropské úrovni, které prostě nemůžou provádět stávající inspektoráty. A proto je také nutné eh, učinit čtyři kroky. Za prvé, definovat eh, jakési zadání, nikoli formou legislativní, ale eh, definovat, co si přejeme od eh, inspektorátu práce v Evropě. Ehm, orgán SLIK tuto otázku neřeší, protože ti se zaměřují úzce na BOZP a podle mého názoru ehm, v podstatě tam řada aspektů chybí. Není to ten generalistický systém, který ošetří celou věc globálně. A chybí nám také orga, orientace na pracovní podmínky, nebo jinými slovy, a tím reaguji také na e, slova Jean Lambert, tedy e, toto zadání by mělo o, obsahovat také problematiku základních práv při práci. Druhá věc. Zdá se mi, že potřebujeme e, společné vzdělávání. Zdá se mi neuvěřitelné, že ještě dnes neexistuje jednotné vzdělávání, eh, hovoříme o Erasmu a podobných programech, ale u inspektorátu práce je pár iniciativ zcela izolovaných, ale jsme v naprostých začátcích a mladá generace inspektorů eh, vlastně eh, by takové komplexní vzdělání využila. A třetí krok, to jsou nástroje, společné nástroje. A tady bych trval na dvou aspektech. Za prvé, v rámci tohoto bodu Inspektor práce eh, nemůže sám rozhodovat, pokud neexistuje právní předpis na evropské úrovni vztahující se k odpovědnosti. Já vím, že tato diskuse zasahuje do jiných oblastí, ale musíme si udělat naprosto jasno. Současně dostupné nástroje eh, buď neexistují na víc než celostátní úrovni, ale rozhodně neexistují na evropské úrovni a právě proto je problém na těch velkých staveništích, jak říkáte, že to nelze zavést, pokud nemáme nástroje, eh, které by ošetřili i ty subdodavatele a systém subdodavatelů, tak je to velký problém. A nakonec poslední bod, zdá se mi, že současný systém inspekcí se musí zaměřovat především na eh, zranitelné body, tedy zranitelné pracovníky, zranitelné situace a situace obecně, kdy vzniká nebezpečí, eh, tam nám chybí společný přístup. Nevím, zda to má být nějaký sbor, inspektor do budoucnosti. Ne, já si myslím, že naopak je potřeba buď řešit problémy eh, na základě blízkosti, eh, ale eh, nesmíme zároveň zůstávat v zajetí provinční optiky pouze jednání na lokální úrovni, když chceme potírat jevy, které se objevují na vyšší úrovni a skutečně jevy, které nabírají nadnárodní přeshraniční rozměr. Bylo to méně než pět minut. Ano, děkuji říká předsedkyně. Děkuji. Společná odpovědnost, to je něco velice důležitého, také to je něco, k čemu se vyjadřil tady parlament v našem výboru eh, při vyjednávání o směrnici o vysílání pracovníků. Eh, zcela jistě právě tato část směrnice byla velmi kontroverzní a nám se zdá, že se nám podařilo získat maximum z toho, co se nám nabízelo, protože Evropská komise původně nabízela mnohem míň, ale v každém případě jde o téma, které eh, bylo mnoho diskutováno a ještě také bude diskutováno, protože Eh, jak jsme hovořili dnes dopoledne o malých a středních podnicích, eh, které výrazně kritizovaly eh, také pozici parlamentu a to k velkému spokojení zpravodajky, jak jsem přesvědčen. Ale myslím si, že v problematice inspektorátu práce je cesta ku předu poměrně jasná. Za náš výbor mohu říci asi Eh, tolik, že bych chtěl vám všem čtyřem poděkovat a v každém případě zůstane paní zpravodajka s vámi v kontaktu, aby mohla zapracovat argumenty k jednotlivým aspektům. 25. 26. se budeme zaměřovat na e, zprávu. Máme tedy málo času, ale tak to je eh, a hlasování 10 10. v 10 hodin 5. Eh, tedy promisní návrhy 25. listopadu hlasování konečně. A třetím, tedy, eh, poté tedy 26. listopadu hlasování na plenárním zasedání. Tímto tento bod na pořadu jednání můžeme ukončit a k bodu 15 dám slovo Filu Benionovi, který přednese návrh zprávy, která se týká finanční účasti zaměstnanců na ziscích společnosti. Jde o zprávu, v níž e, jsme přidruženým příslušným výborem a těšíme se na slova pana zpravodaje. Yes, uh, thank you, Madam Chair. Uh... Děkuji, paní předsedkyně. Tato zpráva se týká finanční účasti zaměstnanců a já to budu zkracovat ve zbytku prezentace jako EFP. Myslím, že parlament má příležitost se e, vyjádřit ve svém návrhu ve prospěch podniků v celé Evropě. Má to celou řadu pozitivních efektů pro zúčastněné strany, pro podniky, zaměstnance, vlastníky. A e, mnohdy e, vlastníci a zaměstnanci zaměstnanci jsou stejné osoby. Myslím, že je tady nějaká zpětná vazba. Ne, to byl telefon. Pro zaměstnance, to znamená účastnit se rozhodování a e, to posiluje dlouhodobé vztahy se, s e, podnikem. E, znamená to větší odpovědnost a posiluje to profitabilitu, motivuje k v Eh, financování eh, různého vzdělávání a může to být eh, inovativní dlouhodobý stroj financování a ty pracovní místa jsou jistější na vzdory těchto benefitů. Je v Evropě zatím ještě nízká účast zaměstnanců je tu nedostatek značné množství pobídek a e, pokynů. E, Má, poskytnu e, vysvětlení, jak tyto systémy fungují a jaké výhody mohou přinést. Může to být vlastnictví akcí, vstoupení do podniku a může se to rozšířit na proces změn. Eh, může se to týkat i malých a středně velkých podniků. Příklad ze Španělska, Socias dis Laboradis, já se omlouvám za vyslovnost, eh, osvědčené postupy. Jeden z hlavních cílů je vytvoření nezávazného rámce základních zásad, které jsou nutné pro finanční účast zaměstnanců. To máme v návrhu zprávy a zahrnuje to eh, orientaci podle cílů a eh, zaměstnanci musí souhlasit s těmi cíly, eh, rozhodnout, který model je nejvhodnější. Dále je zapotřebí určitá flexibilita, aby to vyvolalo různým členským státům podnikům, různým velikostem podniků a různým cílům. Za třetí musí být dobrovolné povahy. Zaměstnanci eh, musí mít eh, možnost se rozhodnout eh, na tom systému a zda se ho chtějí účastnit. E, e, dále je to doplňkové vůči odměňování. E, nemělo by to nahrazovat smluvní práva nebo formy odměňování. To velice podporujeme. A nakonec musí to být doprovázeno jasnými informacemi. Zaměstnanci by měli být adekvátně informováni o svých právech a odpovědnostech, pokud se budou těchto systémů účastnit. A dále bych chtěl říct si, že Fiskální politika a zdanění eh, má klíčovou roli při realizaci systému finanční účastí zaměstnanců. Eh, legislativa na úrovni EU eh, je málo pravděpodobná a nevhodná kolegové ve výboru Ekon eh, pracují na daňových aspektech. Eh, zorganizovali jsme několik setkání se zúčastněnými stranami a doufáme, eh, že můžeme počítat s konstruktivní zpětnou vazbou. Eh, že vznikne co nejvíce konkrétních praktických příkladů, eh, které pomohou eh, dát vzniku celé řadě systémů finanční účasti zaměstnanců. Těším se na připomínky kolegů. Děkuji. Kdo pak se hlásí? Vlingrine, prosím. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji eh, panu Beniniovi eh, za vykonanou práci, která se velice konstruktivně eh, zabývá tématem finanční účasti pracovníků. Jedná se zde o speciální sociální záležitost. Existuje velmi mnoho různých modelů, eh, které mohou velice dobře fungovat v jednom podniku, eh, v jiném také dobře, ale úplně jinak a v třetím podniku třeba vůbec nefungují. Chtěla bych upozornit na to, že máme co dočinění s nejrůznějšími přístupy a že existují dobré příklady, to je dobré, to je dobré východisko, jak řešit toto téma. Opírám se o návrh pana pana Benjena a to, abychom přišli k občinnímu systému 29. To je, myslím, velice dobré na základě praktických zkušeností ze situace, jak vypadá, jsme se nedostali ještě moc daleko. Já e, ještě úplně nevím, co by bylo nejlepší řešení. Možná doporučení rady členským státům. Těm to by byl možná nejvhodnější přístup. V každém případě budeme podporovat ty osvědčené postupy a zde můžeme začít vycházet z nejrůznějších zkušeností, například propagace těch možností eh, finanční účasti, možná rozpočtová položka, kampaně. Musíme popřemýšlet o tom, jak finanční účast zaměstnanců právě tam, kde se neuplatňuje, zejména ve středo- a východoevropských zemích nebo i jinde, kde se tyto nástroje tolik neuplatňují, eh, by eh, eh, mohly být vytvářeny v souladu s právními předpoklady. Pan Denjen se zmiňoval i o otázkách daní. To je ústřední otázka. Nemusíme si nic namlouvat, když to chceme řešit celoevropsky, pokud není jednotné řešení v členských státech, tak ten režim 29 také nebude mít velkou šanci na uskutečnění. V této souvislosti bych chtěla upozornit zejména na nebezpečí takzvaného forum shopping. Nejdůležitější prvky, které je třeba vyzdvihnout, je dobrovolnost, eh, přizpůsobení se místním podmínkám na míru a jinak tento systém určitě se nesetká s odezvou mezi zaměstnanci práva na spolurozhodování, konzultace a informace musí být zachovány a odbory také přitom hrají důležitou roli. Pan Benjen o tom hovoří. Já bych chtěla eh, hovořit konkrétně o odstavci 12, kde hovoří o posunu v eh, postupu eh, odborů, protože já jsem sama odborářka. Vím, že pan Benjen to myslí velice pozitivně, ale měl by to formulovat opatrněji. To neznamená, že odbory bez výhrady jsou pro takovouto formu, ale pro různé eh, aplikace v praxi a eh, různé modely, takže tady jde o diferencovaný náhled eh, snad by bylo vhodné zvolit jinou formulaci. Jinak se ček, těším na setkání stínových zpravodajů. Již předtím jsme měli velice dobrou první výměnu názorů. Děkuji. Děkuji, prosím. I'm not, um... Děkuji, paní předsedkyně. Nejsem stínovou zpravodajkou EPP, vystoupím sama za sebe a řeknu, že doufám, že se nám podaří zachovat dobrovolnou, nezávaznou povahu této zprávy a že budeme respektovat subsidiaritu členských států a subsidiaritu společností a zaměstnanců. Cítím jistou skepsi, skepsi k bodu 7 a 8, tedy model z evropské úrovně, protože právě bylo řečeno, že modelů existuje několik. Výměna příkladů osvědčené praxe by možná fungovala v tomto kontextu lépe. V bodě 11 máme vyjmenováno A, B a C a myslím si, že je zde potřeba potrhnout dobrovolnou povahu celé věci. Děkuji. Také děkuji. Za komisi chcete prosím vystoupit? Máte slovo. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Děkujeme za velmi kvalitní zprávu. Přesně sedí s prací našeho generálního ředitelství na problematice finanční účasti zaměstnanců. Spouští se pilotní projekt příští pondělí a tento projekt bude právě se zaobírat, zmiňujete ve své zprávě. Doufáme, že se dopracujeme ke konkrétním prvkům. Za prvé, to bude inventura rozdílných situací v členských státech, na základě které vysvětlíme rozdíly mezi těmito státy a Potom se vyjádříme také k 29. režimu, tedy režimu stavebních bloků. Uvidíme, co vyplyne z této analýzy a také doufáme, že budeme mít konkrétní prvky k dispozici už v lednu. Děkuji mnohokrát za upřesnění a za kontext a dávám slovo zpátky zpravodaji. Děkuji mnohokrát za vaše připomínky, jenom velice rychle. Co se týče návrhu paní Regner, aby proběhla informační kampaň o těchto myšlenkách, tak to by určitě bylo užitečné a můžeme se tím zabývat. Nemusí to navíc být pouze informační kampaň. lidé z praxe, kteří mají EFP na starosti, mohou promluvit třeba na různých konferencích. I tak by se to dalo udělat. Dovedu si představit pár lidí, kteří by takto vystoupit mohli. Co se týče 29. režimu, tak eh, paní Regner a paní Esaja se vyjádřili s určitými pochybnostmi. A já se přiznám, byť jsem to tady dal, že si nejsem úplně jistý, jestli by to mohlo fungovat. Existují firmy, které působí přeshraničně a občas, pokud máte pracovní sílu po celé Evropě, tak jste v těžké situaci. Takže já jsem to pouze zapracoval eh, do toho kontextu, protože si myslím, že je potřeba se tím zabývat. je potřeba se podívat alespoň na to, jestli to je možné. Byl bych rád, aby to možné bylo, ale uvědomuji si, že to jde ruku v ruce s praktickými problémy. Tady předpokládám, že ve Spojeném království se díváme v odborových eh, svazech na EFP pozitivněji. Předpokládám, že se na to dívají pozitivně i jinde. Možná to není pravda, možná bych to mohl tady mírně přeformulovat, ale v každém případě my v posledních letech se setkáváme s pozitivnějším postojem. Především v situaci, kdy vznikly poměrně sofistikované kombinace převzetí společností, managementem, anebo zaměstnanci, anebo společně. V situaci, kdy v podstatě podnik zaměstnavatele měli dobrý obchodní model, neměl firmu kdo převzít a tak se rozhodli zaměstnanci, že ji koupí sami a že se nenechají jenom koupit někým jiným a a budou, bude jim hrozit to, že prostě někdo koupí a zavře. Možná malé a střední podniky by takto mohly přežít ve chvíli, kdy není jasné, kdo je koupí. Ve Spojeném království se to nyní rozšiřuje. Určitě se najdou nějaké příklady osvědčené praxe v Evropě, které by se daly soustředit na jedno místo. Dobrá, to je určitě dobrý základ k diskusi a k další práci. Co se týče pozněvacích návrhů, tak termín je 10. listopad 12 hodin, s tím, že následně pozněvací návrhy budeme proskoumávat 5. listopadu, kompromisní návrhy 25. listopadu a hlasovat se bude ve výboru 5. prosince, tak aby se to dostalo na lednovou či únorovou plenárku. Tím se dostáváme k bodu 16 a 17 na pořadu jednání. Dám slovo Frederiku Dardénovi, který předloží stanovisko, které my dáváme dopravnímu výboru ke dvěma textům, které se týkají železničního balíčku. První je změna nařízení Evropského parlamentu a Rady číslo 1370 z 2007, pokud jde o otevření trhu vnitrostátních služeb v přepravě cestujících po železnici. A druhý text je změna směrnice Evropského parlamentu a rady, měnící číslo 2012 lomeno 34 ze dne 21. listopadu 2012 o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru, pokud jde o otevření trhu vnitrostátní služeb přepravy cestujících po železnici a zprávu a řízení železniční infrastruktury. Prosím, pane zpravodaj, máte slovo. Poprosím vás o předložení vašich stanovisek. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Vážené kolegyně a kolegové, pokud dovolíte, pár slovy obecně představím hlavní body těchto dvou stanovisek. Za prvé, už jste pravděpodobně četli ve vysvětlujícím prohlášení, že nejsem úplně přesvědčen o tom, že je potřeba dále liberalizovat přepravu cestujících po železnici v rámci tohoto čtvrtého železničního balíčku. Myslím, že pořád ještě máme co dotahovat u toho třetího. Sektor má konkurenční problémy, především intermodální, takže nejsme přesvědčeni, že to je dobrá možnost. Na druhou stranu můžeme udělat dvě věci. Za prvé, navrhnout jednoduché zamítnutí tohoto čtvrtého železničního balíčku, anebo se k tomu pokusit přistupovat trochu konstruktivněji. My jsme se rozhodli pro stanovisko obsahující několik návrhů. S tím, že jsme chtěli, aby ten text se mohl ještě zlepšit, s tím, že víme, že je určitá šance, že to odmítne dopravní výbor, byť ta šance není příliš významná. Takže jsme se řídili touto logikou, to nám přišlo nejvýhodnější. Takže následně jsme chtěli předložit stanovisko, které by změnilo návrh Evropské komise v několika bodech, které se pokusím velice rychle zhrnout. Za prvé větší ochrana cestujících. To je důležitý prvek a pokud to nevíde z tohoto výboru, tak nevím odkud. Takže větší ochrana cestujících, přechod zaměstnanců ze starého podniku do nového za stejných podmínek zaměstnanosti u veřejných služeb. To je důležitou součástí ochrany pracovních podmínek, ať už postavení daného pracovníka bude jakékoliv. A potom regulační národní orgány by měly mít možnost se zvolit eh, přímé přidělení zakázky spíše než výběrové řízení. Tam jsme navrhli, aby se zvýšily stropy, spíš než abychom se vraceli k předchozímu zcela uvolněnému systému. A za třetí, větší volnost propojení části holdingu, tak aby se tedy snížily povinnosti separace to je v podstatě jedna z hlavních os reformy, kterou navrhuje Evropská komise. A s tím, že by se potom tento železniční balíček v jeho termínu trochu oddálil. To jsou tedy hlavní body těchto dvou stanovisek. Myslím si, že termín na pozměňovací návrhy je příští týden, 25. Já nevylučuji, že předložím ještě několik pozněvacích návrhů, abych ještě dále tyto hlavní body rozpracoval s tím, ale že se budu těšit na připomínky kolegů a kolegyň. Snažil jsem se vyhodnotit, eh, co, na čem se dohodneme, na čem se možná nedohodneme a potom uvidíme, jak to půjde. Děkuji. George Buck, potom paní Schretter. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já mám jednu připomínku. Úplně souhlasím s postojem pana zpravodaje. Myslím si, že návrh předložený Evropskou komisí způsobí problémy, pokud projde ve stávající verzi, a to nejenom pro železnice, ale také pro zaměstnanost. Takže je dobré, že výbor pro dopravu a tento výbor se tím zabývá a předloží návrhy změn prostřednictvím pana Dardena. To, co říká pan předkladatel, pan navrhovatel, je správné. Jedná se o další případ velké liberalizace národních systémů železniční dopravy a ta musí probíhat tak, aby nedocházelo k sociálnímu dumpingu. A to se týká obou zmíněných návrhů. Co se mě týče, tak v tomto nařízení jde hlavně o svobodu volby. Přímé přidělování zakázek musí být i nadále umožněno, A Frederick Darden tady učinil jistou volbu, o které už nás informoval. Nemyslí si, že šance na to, že by to bylo úplně zamítnuto, jsou příliš vysoké. Takže co se mě týče, Tuto volbu musí členské státy mít i nadále. Musí mít schopnost se rozhodnout, jestli budou zakázky přidělovat v této oblasti přímo, anebo jestli to bude výběrovým řízením. Co se týče pozměňovacího návrhu číslo 5, týkající se vzájemnosti, jinými slovy tedy, že i nečlenské státy musí dodržovat stejná pravidla. Tam si myslím, že to nedocha- nezachází dostatečně daleko. Protože v Evropě už známe případy sociálního dumpingu, kterého využívají nadnárodní firmy s ceřinými společnostmi, že v podstatě dostanou smlouvu a následně se nedrží podmínek, které v té smlouvě jsou určeny. A na to je potřeba si dát pozor. Je potřeba, aby se tyto podmínky vztahovaly i na ceřiné společnosti. Totež platí pro subdodavatelské vztahy, to bylo zmíněno zcela správně. Možná by se k tomu zpravodaj mohl více vyjádřit a jasněji popsat pozněvací návrh 22, nebo si to můžeme probrat osobně. V každém případě mě to není úplně jasné. Co se týče zprávy a řízení železniční infrastrukturu, infrastruktury, tak tady si také myslím, že liberalizace by neměla znamenat existenci jednoho jediného modelu, který bude fungovat všude v Evropě. Já by byl proto, abychom měli různé modely v závislosti na velikosti členských států. Nemůžeme všechny házet do jednoho pytle úplná liberalizace holdingové společnosti, ceřené společnosti. Tam jsou různé možnosti. Regulační orgány, jejich nezávislost je také důležité, ale co se týče struktury, tak tam by měly mít státy na výběr. Tolik tedy k tomu, co říkal pan kolega Darden. Také si myslím, že je potřeba zdůraznit sociální dialog, školení, a certifikaci pracovníků. A také pojednat problematiku smluv eh, s jinými členskými státy, ale myslím si, že existuje řada dalších bodů, na kterých se asi dohodneme. Děkuji. Merci. Děkuji. Filip de Baker a potom Elizabeth Schretter. Děkuji mnohokrát a děkuji také panu zpravodaji za prezentaci a za návrhy. Asi vás nepřekvapí, že ode mě uslyšíte, že k této zprávě mám poměrně zásadní postoj. protože se zdá, že se všichni zhodujeme na tom, že se máme ubírat směrem, se kterým já úplně nesouhlasím. Dovolte, dovolte pár připomínek, které budou také odraženy ve, v mých pozněvacích návrzích. Myslím, že jsme hodně trpěli, že, že železnice velmi trpěla konkurencí s ostatními druhy dopravy. Já si myslím, že důvod je jasný pokud železnice není schopna pracovat tak efektivně a tak flexibilně, no tak potom bude méně atraktivní. A v tomto kontextu se musíme snažit hlavně optimalizovat využití osobní železniční dopravy. Některé pozměvací návrhy navrhovatele jsou spíše ideologické než faktické povahy. Alespoň já to tak vidím. Dám vám jeden příklad. Například hovoří o nebezpečí sociálního dumpingu, ztráty pracovních míst, propouštění na základě těchto změn. A já bych řekl, že jediné dvě změny, které, země, které liberalizovaly tuto oblast, bylo, byly Spojené království a Švédsko. A v těchto zemích zaměstnávají na železnici více lidí než ostatní země, ve kterých se propouští. A to si myslím, že jasně dokazuje, že liberalizace trhu neznamená nutně ztrátu pracovních míst a už vůbec ne sociální dumping. Vidíme to v číslech, když se podíváme na vyplacené mzdy strojvůdců a vidíte, že ve Švédsku a ve Velké Británii mají vyšší platy než v Německu která má integrovanou a uzavřenou strukturu. Takže z čísel vidíme, že tyto dvě věci prostě nejsou provázané. Takže s některými návrhy mám obsahový problém. Totež platí i pro bezpečnost. Když se podíváte na vývoj bezpečnosti během posledních deseti let, tak zjistíte, že řada zemí liberalizovala své železniční sítě a ti jsou právě na tom v oblasti bezpečnosti nejlépe. Co se týče manažerských praktik, tak eh, také úplně nesouhlasím. Protože je rozdíl mezi správcem infrastruktury a správcem provozu. A proto mně připadne logické, že tyto dvě funkce se musí oddělit. Dá se to udělat eh, smluvně eh, nebo spoluprací. To tam nemám pevný názor ale v každém případě si myslím, že je potřeba oddělit tyto dvě části, tak jako se to konec konců děje v domovské zemi pana navrhovatele. Pokusíme se sehrát konstruktivní úlohu v této diskusi. Vím, že některé názory půjdou hodně proti sobě, ale pokusíme se konstruktivně přispět k dobrému stanovisku. Chceme, aby byl trh liberalizován, chceme, aby železnice byly bezpečnější a efektivnější. Děkuji, paní Schroeter. Prosím. Já vielen Dank. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já se stavím k tomuto dokumentu komise celkem kriticky. Domnívám se, že tyto dokumenty jsou předkládány ve špatnou chvíli, nevím proč zrovna teď se něco takového navrhuje, když ani ještě nebyla zavedena v praxi stávající směrnice a nemáme s její realizací dostatečné zkušenosti. Mám pocit, že to vyplývá z tlaku na liberalizaci. S tím, že ze zkušeností víme, že takováto liberalizace nevždy zvyšuje jakost. Jakost se zvyšuje tam, kde se to vyplácí v centru, ale na periferii Evropy to neplatí. Tam v podstatě jediná možnost, jak zajistit takovéto veřejné služby, jsou integrované služby. A pozněvací návrhy tohoto se týkající nejsou naší hlavní kompetencí. My se máme zabývat především ochranou pracujících a v návrhu komise se o tom nepíše ani slovo. Takže si myslím, že bychom spíše měli doplnit tyto aspekty. den vorschlag Do té míry podporuji návrh, abychom prodloužili přechodná období a musíme zcela jasně přizpůsobit kritéria a také musíme usilovat o integrovaná řešení. Pan kolega Pach o tom již hovořil. Přímé vypisování zakázek to nevylučuje. Mnohem kritičtěji se dívám na jinou záležitost a to je otevření se trhu eh, veřejné dopravě. Parlament o tom velice dlouho diskutoval. Tady nejde jenom o otázku pracovníků, a jak o tom hovořil i kolega Bach, je, že důsledek dosavadního otevření vedl k tomu, že subsub dodavatelé se tím zabývají a že je tu mnohem méně jistoty a že tím utrpěla kvalita na místo zvyšování kvality. Bylo to prognostikováno. Je to mnohem menší vyváženost mezi městskými oblastmi a venkovem. Vede to k tomu, že ve venkovských oblastech skoro žádná veřejná doprava není. A <clears throat> to je v rozporu se sociální Evropskou unii musíme utvářet veřejnou hromadnou dopravu. A to je náš cíl. Patří to k základním službám. Každý člověk nezávisle na svém sociálním postavení musí mít možnost využívat této dopravy a nesmí to určovat výše ceny. Situace je taková, že veřejná doprava je téměř luxusem a že to není samozřejmé, eh, aby ji mohl využívat každý, eh, nezávisle na tom, kolik peněz má, kde bydlí. A tyto služby musí být kvalitní, musí se na tom pracovat. Když jsem viděla zprávu eh, komise, tak jsem se vyděsila, že komise jde tak daleko Vedla se velice diferencovaná debata eh, oproti prvému projednávání v parlamentu. Parlament řekl, to není možné, musíme se postarat o to, aby eh, sociální služby eh, byly zajištěny přístup k veřejné hromadné dopravě a to není možné nějakým konkurenčním řešením. Po dlouhé diskuze proto eh, přijal parlament toto rozhodnutí a potom nastoupí komise a odsune je stranou. Já jsem ráda, že pan kolega Bach je stínovým zpravodajem na debatu z eh, eh, dopravního výboru my bychom si měli dát dohromady a popřemýšlet, jak zajistit tyto základní služby, protože jinak bychom s tímto dokumentem vůbec nemohli souhlasit. Děkuji, Filip Benio. A dám slovo komisi, prosím. Vejš, pan Benio. Děkuji vám. Já jsem chtěl na úvod eh, zmínit několik čísel, které pan pak prezentoval v souvislosti se zeměmi, kde je systém liberalizovaný. Já do jedné z nich patřím, kde se zdvojnásobil počet cestujících na železnici od eh, doby zhruba roku 2000, tedy za těch téměř 14 let, mm, se nám podařilo zdvojnásobit počet cestujících na železnici a zároveň se zvýšil počet pracujících na železnici a zprávě železničních dopravních cest. Obecně se zlepšilo jejich pracovní i platové podmínky oproti zbytku pracovních sil. To znamená, že všechny obavy, strachy, které zaznívaly, eh, můžeme považovat za nepodložené. Také jsme v 96. procházeli stejnou diskusi před liberalizací. První tři, čtyři roky to bylo skutečně všelijaké Nedařilo se nám a zdá se, že se některé z těch obav skutečně vyplní. Ale to, co komise dnes navrhuje, není eh, to, o co jsme se snažili v roce 1996 ve Spojeném království. To je něco, co jsme eh, velmi rychle ve světle zkušeností napravili. A komise tedy navrhuje systém, který je velmi podobný systému, který eh, máme dnes ve Spojeném království, z kterého se těšíme a kde jsme zaznamenali nejvyšší nárůst cestujících po železnici, nejvýraznější nárůst počtu pracujících na železnici a e, musím říci, že náš železniční sektor z jednoho z nejhorším e, bezpečnostním standardem se stal jedním z nejlepších. A skutečně ten původní návrh byl spíš takovým receptem na katastrofu. Já si myslím, že je potřeba to zvážit ten přístup skutečně funguje, pokud jde o plnění eh, závazku veřejné služby a otevřeného přístupu. Například eh, na našem nádraží jsou dvě protínající se linky, jedna do Londýna, jedna do Birminghamu. Před privatizací tam jezdilo pět vlaků denně, které mě dovezly do Londýna, čtyři z nich však vyžadovali přestup uprostřed cesty, další poslední vyžadovala eh, přestoupit na autobus, trvalo to celé dvě a půl hodiny, bylo to drahé, ono to drahé je i dnes, to je jedna věc, která se nám prostě nepodařila ve Velké Británii s tím, že máme nedostatek státních dotací na podporu železnicí Eh, tedy na dotaci jízdného, to je ale jiná otázka, ale dnes máme každou hodinu vlak do Londýna s tím, že původní British Rail říkala, že na to prostě nebudou lidi, nebudou cestující, ale přesto jsou ty vlaky stále plné. Stojí to zhruba 30 liber, cesta do Londýna a zpátky hm, a je to 200 kilometrů eh, takže si myslím 40 euro za 200 eh, kilometrů tedy eh, z původních pěti vlaků denně, kde se muselo přesedat, dnes je 14 přímých vlaků. Bez přesedání tedy stejně tak máme každé, eh, místo vlaku každé dvě hodiny máme vlak každých 30 minut a dokonce jsou ty vlaky pořád plné, možná až příliš, to je jediný problém, to přeplnění. A jak vidíte, tolik tedy k tomu eh, takzvaně děsivému systému franchisingu. Není tady čeho se bát. Mm, my jsme se také potýkali se spoustou chyb eh, a dnes už bychom se k původnímu systému nevrátili, protože dnes jsou naše železnice mnohem lepší, než byly dříve. Eh, pokud jde o přímé přidělování kontraktů, eh, tam je problém v nedostatku transparentnosti a důvěry tím, že může vzniknout obava, že se ta smlouva prostě dostane tomu favorizovanému nebo monopolnímu subjektu. Blokovalo by to přístup nových subjektů. Já si myslím, že přímé přidělování bez výběrového řízení je možné použít jenom eh, ve výjimečných případech, pokud třeba zkrachuje požární společnost, tak poža- hasiče si prostě najmeme rychle eh, tímto přímým přidělením smlouvy, tak abychom nepřerušili porušování služeb, ale obecně je lepší postupovat formou výběrového řízení. Obecně si také myslím, že návrhy komise jsou dobré, ačkoliv my sami také ve výboru pro dopravu jsme předložili spoustu pozměňovacích návrhů, tak abychom zajistili zlepšení uh, Ehm, oproti stávajícímu návrhu ne všechno zatím je dnes negativní. Zmiňovaly se také ehm, školení pro zaměstnance posádka vlaku, my je vnímáme jako odborníky, tak to vnímáme ve Velké Británii a samozřejmě také vlaková zpráva e, strojvedoucí jsou vnímáni takto e, jako pracovníci vysokého kalibru, vysokého postavení, ale důležité je, že pokud zůstane fragmentovaný systém, tak se nám prostě naprosto nepodaří přesunout cestující ze silnic na železnici. My můžeme vyřešit spoustu problémů, vlaky budou přejíždět hranice, směrnice, tak aby existoval jednotný železniční systém v Evropě, ale Státní protekcionismus jednotlivých států a jednotlivých monopolních podniků bude znamenat, že se ta železnice prostě nesjednotí v důsledku eh, uzavírání jednotlivých trhů. Musíme tedy návrhy vnímat pozitivně, samozřejmě, že je zlepšit, to je nutné, ale je to nastavené správně. Děkuji. Dám slovo komisi. Pan Krupp. Paní Krup, ano, už je trošku pozdě, tak se omlouvám za chybu, říká předsedkyně. Dobré odpoledne. Já bych chtěla poděkovat panu zpravodaji, panu eh, Dadenovi za návrhu zpráv a také připomínkám panu Bachovi, paní Šretr a panu Benionovi. Komise usiluje o vyvážený, regulovaný eh, přístup eh, k v oblasti železniční dopravy. Má zajistit nediskriminovaný přístup k infrastruktuře, eh, který bude vyvážen eh, zase členskými státy, které o tom budou rozhodovat regula se bude usilovat o vyváženost, aby eh, ochránila životnost těchto veřejných smluv navrhované zavedení eh, veřejných výběrových řízení umožní orgánům eh, úspory ve výši 20 až 30 a umožní zlepšit kvalitu služeb. A členské státy a příslušné orgány mají manévrovací eh, prostor, aby přizpůsobili systém potřebám svých občanů. A my se domníváme, že kdyby čtvrtý balíček vedl k nezaměstnanosti a snižování eh, Eh, mest, musíme se na to podívat, tak jak řekl pan eh, Bacha, pan Benion. Zaměstnanost eh, od 90. let na železnici klesla téměř ve všech členských státech. Dva členské státy otevřely své trhy konkurenci a tam došlo k nárůstu. Otevření trhu umožní vytvořit nové služby, nové pracovní kvalifikované příležitosti dochází krátkodobě k ztrátě pracovních míst, když se postupně otevírají trhy. Návrh směrnice eh, obsahuje zajímavé návrhy, jak je možné zlepšit ještě ten návrh komise, například pozměňovací návrh 1 a 15, a dále 15 a eh, Některé pozměňovací návrhy podporují větší flexibilitu členských států a e, zdůrazňuje e, požadavky oddělení a e, zajištění stejného přístupu všem operátorům. Komise požaduje flexibilitu a integrovanou strukturu, transparentnost, aby bylo možné zjistit, že nebude docházet e, ke střetům zájmu. To je návrh 11 a 12. Návrh 16 vychází z omezeného přístupu k trhu a jsou tu již možnosti e, dát výlučná práva, ale musí to být úměrné a jasně definované. E, co se týče PSO, to odpovídá e, našemu návrhu. Jsou to například pozměňovací návrhy 27 a 25. E, komise některé návrhy jasně nemůže podpořit. Zpravodaj e, navrhuje, aby byla zachována možnost volbu. volby. My se domníváme, a jak již bylo řečeno, zkušenosti ukazují, že výběrové řízení eh, vede k zlepšení efektivity jenom když máme jasná a transparentní pravidla a rovné zacházení zatímco výběrové řízení má být pravidlem, my eh, přesto vycházíme e, z určitých e, pravidel a o tom hovořil i zpravodaj a další e, řečníci mají se omezovat jenom na to nutné. Navrhujeme zdvojnásobení objemu kontraktu až na 10 milionů. To opět není uměné. Je tu návrh modifikovat je to pozměňovací návrh 27 a 28 prahovou hodnotu. To je mimo oblast mm, naš, působnosti našeho návrhu. A dále změna operátora to komise také nepodporuje. Proč? Protože e, struktura železničního sektoru a charakteristika trhu práce je jiná. V důsledku subsidiarity by národní vnitrostátní orgány měly rozhodovat o správných opatřeních pro své pracovníky. Přechodné období do roku 2019, kdybychom ho eh, posunuli až do roku 2019, nebylo by to rozumné. Podle nařízení přímo poskytnuté smlouvy na desetileté období nebo dokonce na 15 let, pokud jsou splněny určité podmínky. Znamená to, že přímo udělené smlouvy po uplynutí přechodného období budou v podstatě existovat až do roku 2039 nebo dokonce 2044, pokud budeme akceptovat požadavek zpravodaje pokud tedy budou e, přetrvávat dalších 20-40 let rozdělení směrnice z roku 2012-34 odpovídá přímému požadavku parlamentu. E, jak říká paní Šrede, já bych chtěla, aby ten návrh byl e, vyvážen. Za spolupráci s výborem pro dopravu je třeba vytvořit nutný rámec, který zajistí konkurenceschopnou pozici železniční dopravy v Evropské unii. Děkuji vám. Jenom chci připomenout, že politické orgány právě definovaly tuto politickou linii dalších právních úprav, takže samozřejmě další věc bude na výboru pro dopravu na základě technických expertních znalostí komise, která vysvětlila nyní své legislativní iniciativy. Nyní pan zpravodaj má slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já chci nejprve poděkovat všem vystupujícím kteří se podělili o své názory a postřehy, a to nejenom k návrhu stanoviska, ale obecně k té problematice komplexně. Eh, je to samozřejmě citlivé téma a musíme eh, být opatrní, abychom nezabředli na straně jedné do ideologie na straně druhé, abychom vnímali, že jeden model je modelem britský, britský a že je to uh, pouze eh, důvod k úplné liberalizaci. Budu se tak, také jsem naslouchal vyjádření komise, cítím potřebu vytvořit konkurenceschopnější sektor železnic, ale zároveň vytvořit takovou nabídku, která je přístupná většině obyvatel v daném území Samozřejmě logicky tam musí být aspekt ochrany pracujících, téma bezpečnosti a také načasování, tedy správné načasování jednotlivých etap, protože je logické, že nemůžeme připravovat další etapy, pokud jedna ještě nebyla rozhodnuta. V každém případě je potřeba být obezředný a nezapomínat na aspekty, které jsem Tady zdůraznil, logicky zde vzniká prostor pro nezbytný dialog mezi stínovými zpravodaji a mnou, kde se budeme snažit společně vylepšit stanovisko tak, aby výsledek odpovídal názoru většiny, nejenom v našem výboru, ale zcela jistě budeme také eh, přístupní k zapracování myšlenek dalších kolegů z dalších výborů. Děkuji vám, pane zpravodaji. A nyní jsme v pořadu jednání. Nyní ještě máme tedy termín pro předložení pozměňovacích návrhů 25. září s digitálním podpisem do 12 hodin. Budeme o nich diskutovat 17. října a 14. listopadu se bude hlasovat. Stejný den bude hlasovat výbor pro dopravu, to znamená 26. listopadu. To vypadá. A nyní se dostáváme k bodu 18, pořadu jednání dám slovo eh, kolegyni Tatěně Ždanovce, která přednese 24 pozměňovacích návrhů, které byly eh, předloženy a o nich se diskutuje eh, k jejímu návrhu stanoviska. Nikoliv opravuje se předsedkyně, tedy jde o zkoumání eh, smyslu příslušný stanovisko vydá výbor eh, rozpočtový a eh, deset pozměňovacích návrhů máme od zpravodajky a čtrnáct návrhů, které zcela jistě budou dobrým základem pro diskusi. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já jsem velmi vděčná stínovým zpravodajům za pozměňovací návrhy a ty vnímám jako velice konstruktivní, které celá jistě zprávu obohatí. Začnu úvodními ustanoveními a Ehm, jednak pozměňovací návrh k úvodnímu ustanovení 1 kolega Kostela, kolegy Kostela. Ehm, ehm, paní Kostel v podstatě pozměňuje můj původní pozměňovací návrh tím, že odkazuje na chartu a také na smlouvu o fungování Evropské unie. Proto jsem velice vděčná paní Kostelo za tento návrh. A jsem přesvědčena, že se nám podaří předložit kompromisní návrh na základě obou těchto pozměňovacích návrhů, tedy návrhu 1 a 11. Další pozměňovací návrh se týká budou odůvodnění 3, tedy návrh číslo 12, opět paní Kostelo, a návrh 13 od paní Harkin. A my navrhneme na zasedání stínových zpravodajů kompromis, který bude eh, poměrně snadno předložitelný, když vezmeme v úvahu oba tyto pozměňovací návrhy 12 a 13. Další pozměňovací návrhy, eh, bod odůvodnění 5, Eh, nikoli v 8, je tomu tak to důvodnění 8, kde byl původně pozměňovací návrh z rozpočtového výboru, který je podobný jednomu z mých návrhů, konkrétně trojce. Tyto návrhy jsou téměř totožné, proto zcela jistě bude snadné dojít ke kompromisu a také bude snadné zapracovat dva pozměňovací návrhy od dvou stínových zpravodajů, paní Kostelo a paní Harkin, a to návrhy 14 a 15. Tyto návrhy představují e, dobrou alternativu pro lepší definici mezinárodních statistických úřadů a jakým způsobem se tyto orgány mohou zapojit. A doufám, že to, tento přístup bude e, vhodný pro všechny stínové zpravodaje a dá vznik kompromisnímu návrhu tedy 1415, návrh 1 a můj vlastní návrh číslo 3. Úvodní, bod odůvodnění tedy 9. Tady máme návrh od paní Harkin, od paní Kostelo. Zde máme hlasování kde máme změní týkající se pracovní zátěže, administrativní zátěže, pracovního vytížení. Já myslím, že tady je to spíše otázka formulační, stylistická. Paní Kostelo možná v tomto směru bude v angličtině se bevědomější. Rozhodně se nám podaří podat kompromis a ukáže se, že tedy váš návrh je lepší. A pak máme pozměňovací návrh 17, paní Harkin. Jednotlivým modulům ad hoc a zcela jistě bude možné dojít tomu bodu 9 ke kompromisu. A nyní jednotlivé články. Máme tady ještě návrh 18 k vodnímu ustanovení 12 a souhlasím s tím, že jde o v zásadě jazykový návrh, souhlasím s ním. Nyní máme články Konkrétně můj vlastní návrh článku 1, který už jsme projednávali, ale pokud jde o pozměňovací návrhy stínových zpravodajů, tak tam jsou návrhy článku 2, tedy nový článek 7b, který navrhla komise, a pak také návrhy 1920 a návrh 3 od rozpočtového výboru. A doufám, že se nám také podaří navrhnout kompromisní návrhy, pozměňovací návrhy pro zasedání stínových zpravodajů. Já v zásadě s těmito návrhy souhlasím. Totež lze říci o pozměňovacích návrzích 21-22 které se týkají odstavce 2 článku 7c navrhovaného komisí a to jsou také kvalitní návrhy a však nekompatibilní. A my předložíme kompromis. Nyní k odstavci 3 stejného článku, článku 7c, máme jeden návrh paní Harkin, je to návrh číslo 23 a tento návrh 23 je téměř identický s mým návrhem. A když jsme o těchto návrzích diskutovali, tak se stínoví zpravodajové shodli, že je potřeba stanovit časový limit a paní Harkin doporučuje limit pěti let, lhůtu pěti let tak si myslím, že je to v pořádku. Alespoň podle mého názoru. A nakonec nám zbývá návrh 24. nové zpravodajky paní Esaja. A návrh komise. Tedy jde o stejný článek 7 odstavec 6. Komise navrhuje lhutu dva měsíce a paní Esaja doporučuje tři měsíce. Já si myslím, že tento návrh můžeme podpořit. Delší časová lhuta je vhodnější. Tolik tedy můj postoj k těmto pozměvacím návrhům. A ještě jednou chci poděkovat všem stínovým zpravodajům za spolupráci. Děkuji mnohokrát za toto rozsáhlé vystoupení ke všem pozměňovacím návrhům a nyní dám slovo Sarieseje. Děkuji, paní předsedkyně. Jak jsem již řekla, během prvé výměny názorů jsem poměrně spokojená s textem komise a proto jsem předložila pouze jeden pozměňovací návrh. A také se domnívám, že by Evropský parlament měl mít tří leté období pro kontrolu pravomocí, eh, aktů v přenesené pravomoci a <clears throat> paní Harkin eh, navrhuje pět let pro delegování pravomocí. Já doufám, že text kompromisu bude takový, že eh, podpoříme šetření pracovních sil a že to nebude E, příliš komplikované a doufám, že budeme moci ve spolupráci pokračovat a že dopracujeme tento text. Děkuji. Děkuji, to je velice důležité vyjádření paní Kostela, pak paní Marian Háken. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, i já chci poděkovat zpravodajce za její odvedenou práci a v každém případě chci na úvod říci, si že podporujeme myšlenku modulu ad hoc a uvědomujeme si, že tyto ad hoc moduly mohou výrazně přispět k formování politiky EU a Obecně ty pozměňovací návrhy, které jsem předložila, se zaměřovaly spíše na eh, podrobné okrajové možná záležitosti, ale chci obrátit vaši pozornost eh, k návrhu 11. Jak zpravodajka řekla, ten vychází z nového návrhu, nového bodu eh, úvodního stanovení. odkazuje tedy ehm, na chartu základních práv a také na smlouvu o fungování Evropské unie, která zavazuje Unii k plné zaměstnanosti a sociálnímu pokroku. E, oproti tomu smlouva o fungování Evropské unie, nikoli smlouva Evropské unie zaměř, se zaměřuje obecně na e, zvyšování zaměstnanosti. A další pozměňovací návrh, e, který jsem předložila a chci zdůraznit, je číslo 16 Je to spíše jazyková záležitost. Myšlenka pracovního vytížení je vhodnější než administrativní zátěž, pokud se totiž shodneme na tom, jak významné jsou moduly ad hoc pro politiku Unie musí být vnímány obecně jakožto záležitost pracovního vytížení, nejenom administrativní zátěže. A to můžeme navázat na strategii EU 2020. Pokud tam totiž zapojíme odkazy, tak budeme možná méně odkazovat na časový harmonogram 2020. Samozřejmě řada těch aspektů je pouze lingvistická, hm, nebudu je probírat podrobně, ale souhlasím také s návrhy Marian Harkin, Jenom chci doplnit, že i nadále zvažujeme problematiku návrhu 23, pokud jde o omezení aktů v přenesené pravomoci, ale k tomu bychom potřebovali ještě rozsáhlejší diskusi. Děkuji paní zpravodajce za odvedenou, odvedenou práci. Myslím, že dále to bude jednoduché. Děkuji, Marian Harkin. A pak dám slovo komisi, kterou zastupuje Eurostat. Je to poměrně technická záležitost. Jmenuji Harking. Děkuji vám. A vzhledem k tomu, že zpravodajka jež nabídla tak rozsáhlý popis všech pozměňovacích návrhů, já budu stručná. Chci říci, že v souvislosti s tím, co říká MR, k administrativní zátěži neúměrné Ehm, administrativní zátěží nebo pracovnímu vytížení. Tady bych eh, souhlasila, ale máme určité neschody, zda použít v angličtině byl nebo maybe, tedy bude nebo může být udělena. A obecně bychom se shodli s využíváním výrazu Union's Policy, tedy politika Unie, nejenom cíle 2020, protože to musí být co nejšířeji a nejinkluzivněji pojaté. A nakonec k návrhu 20 poslední část o tom, že granty jsou podmíněny skutečnou účastí členských států, to je logické, dále můžeme ještě diskutovat a jsem přesvědčena, že se podaří nalézt schodu v této problematice. Děkuji mnohokrát všem. Delafonte? Děkuji, paní předsedkyně. Promiňte. Musím si na to zvyknout. Děkuji paní předsedkyně, děkuji eh, pravodajce, eh, děkuji stínovým pravodajům k vyjádření eh, ke zprávě komise. Já bych se chtěl dotknout pouze dvě, dvou věcí. První věc se týká otázky, zda aktiv přenesené pravomoci eh, nebo prováděcí akty. Komise se domnívá, že akty v přenesené pravomoci jsou vhodnější pro technické záležitosti. Já bych chtěl vyzdvihnout technickou povahu a podpořit eh, názor komise, že eh, aktiv přenesené pravomoci jsou v tomto případě lepší. A druhý prvek se týká eh, využití paušálu pro stanovení grantů členským státům. V tomto případě jde o otázku may nebo will. Jak jsem řekl, zda je to lepší Eh, zvolit eh, paušály. Komise je pro zjednodušené typy grantů, ale eh, i další možnosti to musí být zachovány zjednodušených grantů, tedy to slůvko mají za ještě větší flexibilitu. Děkuji. Děkuji a nyní dám slovo paní zpravodajce. Vím, že teď se bude vyjednávat. Prosím, máte slovo. Děkuji, budu opravdu stručná. Dovolte, abych ještě jednou poděkovala stínovým zpravodajům za to, že mě podpořili. A uspořádáme další setkání se stínovými zpravodaji ještě před eh, trojstranným jednání a během eh, trojstranného jednání budeme eh, diskutovat o otázce, zda aktiv přenesené pravomoci nebo prováděcí akty, to je tedy vždy problém. Děkuji. Dobrá, takže o pozněvací návrhy budeme diskutovat během další schůze, nebo až potom, 17. října a přijmeme to potom najednou, aby se to dostalo na plenárku, jakmile budeme mít společný postoj. Pokud to bude možné, takže tím jsme skončili s tímto bodem na pořadu jednání. Co se týče bodu 10, tak dávám slovo paní zpravodajce Francois Castex. která bude prezentovat své stanovisko k pozněvacím návrhům předloženým ke svému stanovisku týkající se výroční zprávy o politice Evropské unie v oblasti hospodářské soutěže. Je to zpráva z vlastního podnětu ve výboru Ekon. Spravodajem je pan Tremoza i Balcels liberálů. Paní Kastex, máte slovo. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Měla jsem ještě navíc pár pozměňovacích návrhů ke svému návrhu stanoviska od pana Kazaka, od Bysen Cerkase, Regner, Eklivety a dalších. Doufám, že jsem na nikoho nezapomněla. S radostí jsem konstatovala, že tyto pozněvací návrhy se ubírají stejným směrem jako mé stanovisko, a to v tom smyslu, že politika hospodářské soutěže nemůže přesáhnout roli, která jí byla vymezena smlouvou. Tedy má chránit spotřebitele a jednotný trh, před eh, neférovými praktikami. Nicméně, politika hospodářské soutěže má dopad i na sociální politiku, státní podporu a financování veřejných služeb. V poslední zprávě o politice hospodářské soutěže se také hovořilo o hospodářské soutěži jako nástroji a rozpočtové kázně. Takže nebylo zase tak těžké kolegyním a kolegům předložit kompromisní návrhy. Bylo jich sedm nebo osm. Ty byly přijaty. A zbývá ještě jeden, který bude potřeba trochu přizpůsobit. Týkalo se to pozdějovacího návrhu, který jsem předložila navíc, má číslo 43. Číslo 42 to byl paní Regner, 41 od tří různých autorů těchto připomínáme, že komise také sehrává <clears throat> roli v boji proti sociálnímu dumpingu a fiskálnímu dumpingu, tedy těmto formám nekalé soutěže. A myslím, že na tomto cíli se všichni zhodneme. Méně se asi zhodneme na podrobné formulaci. Paní Regner vyjmenovala všechny prvky nekalé soutěže a soutěže obecně tedy platy, pracovní podmínky, zdanění příjmu právnických osob, a vyhýbání se daní a daňových podvodů. S tím, že pan kolega Kaza chtěl, abychom se vyhli takovémuto seznamu a neuváděli takovéto jednotlivosti. Takže si myslím, že bude potřeba, abychom se znova sešli a našli formulaci, která by vyhovovala všem, tak aby následně toto stanovisko mohlo být odhlasováno v tomto výboru a následně mohlo být předáno do hospodářského výboru a potom Evropské komisi. Doufáme, že v tomto stanovisku výboru pro zaměstnanost bude silně vyjádřeno, že politika hospodářské soutěže musí mít své místo a že by neměla ovlivňovat veřejné služby, státní podporu a sociální politiku. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji. Paní Menreuten nahrazuje Davida Kazu za EPP. Děkuji. Především chci poděkovat za Davida Kazu, François Castex za, odveden, odved, za odvedenou práci. David mě sdělil, že první návrh jejího stanoviska byl vyvážený a že také podporuje většinu pozměvacích návrhů, které následně byly předloženy. První formulace kompromisních návrhů již byla rozdána a pan Kasa chtěl, aby některé pozněvací návrhy, ty kompromisní, byly dále vyjasněny, ale řekl, že s většinou témat, které navrhujete, souhlasí. Jak jste říkala, bude se těšit na doladění, doladění kompromisních návrhů během nadcházejících dní, ale je přesvědčen o tom, že se dohodnete. Takže děkuji mnohokrát za Davida. Děkuji. Hlásí se ještě někdo, prosím? Prosím. Já se omlouvám, já myslel, že jste si mě všimla, když jsem se hlásil na začátku, ale zjevně ne. Jsem tady jako stínový zpravodaj, tak jsem si říkal, že bych se asi měl vzít slovo. Byl jsem trochu zmaten, jestli hovoříme o pozměňovacích návrzích nebo kompromisech, protože toto je přece první diskuse o pozměňovacích návrzích. A zdá se, že už máme téměř hotové kompromisní návrhy. Většina mých pozměňovacích návrhů, byly v podstatě čtyři, se týkala stejné oblasti. Jejich cílem bylo zajistit, aby politika hospodářské soutěže byla v souladu se sociálními, hospodářskými a ekologickými cíly. Takže jsem předložil skupinu pozněvacích návrhů s tímto cílem. A také jsem předložil pozněvací návrh, týkající se neúplné podpory odstavce 5. Také jsem předložil alternativní text odstavce 5. Původní pozněvací návrh 2 od paní Cornelissen týkající se rovných podmínek, pozněvací návrh 4 z pravodajky, tento dále rozvádí a pozněvací návrh 19 od paní Kastelou, který se týká vzdělávání a zvyšování kvalifikace, ty všechny měly mou podporu. Co se týče pozněvacích návrhů, které se snažili vytvořit příliš mnoho výjimek, tak tam jsme měli jisté pochybnosti, protože jsme měli pocit, že to povede k nevyváženému trhu a podkope to celou politiku. Obecně jsme byli spokojeni s většinou textu, který jsme viděli a doufali jsme, že se dopracujeme k dobrým kompromisům. Co se kompromisu týče, tak eh, já jsem měl problém jenom s malinkou částí formulace. Možná, že si budete myslet, že jsem pedant, ale chtěl jsem předložit pár malých textových změn v kompromisu C. Myslím si, že slovo enable je trochu moc. Dlouhodobě je pochopitelně lepší než krátkodobý, ale prostě to slovo enable tady není úplně správné. Chtěl bych, aby tam spíše bylo napsáno, existuje riziko, že nebude schopen. Risks not being able to. Prostě říct natvrdo unable, to je moc. Co se týče kompromisu G, tak místo zvláštní sady pravidel bych raději, aby tam byla flexibilita v rámci stávajících pravidel. Pokud začneme vytvářet různé sady pravidel, tak to nakonec celé bude velmi složité ale vím, že tam potřebujeme určitý manevrovací prostor. Co se týče kompromisu H, tak souhlasíme s tím, že tento dialog by neměl nahrazovat, dialog komise by neměl nahrazovat demokratickou kontrolu parlamentu, nicméně tento dialog má svou roli v tom, že zajistí, že politika hospodářské soutěže bude v souladu s jinými národními prioritami. Myslím, že se blížíme k dohodě, takže jsou to spíše maličkosti. Děkuji. Ještě někdo se chce vyjádřit? Já jsem chtěla jednu věc navrhnout vyjednávacímu týmu. Já vím, že to říkám trochu pozdě, ale myslím, že tam je odkaz článku 14 smlouvy veřejné služby. Já si myslím, že vždy bychom měli v této oblasti připomínat poslední bitvy aby ve smlouvě byl článek 9, který se také týká hospodářské soutěže, takže já si nemyslím, že to je úplně sporné téma. Možná ústním pozněvacím návrhem bychom zahrnuli tento odkaz. Mám pocit, že tady vzniká problém eh, těch eh, struktur typu Google, Amazonu, Facebooku a Apple, kteří používají daňové strategie a následně delokalizují pracovníky. A Evropská komise tady, co se týče hospodářské soutěže, asi k tomu nemá co říct. Ale myslím, že to se nevyžaduje. A pozněvací návrh, článek 9 je nesporný, a můžeme následně hlásat poselství tohoto výboru jeho prostřednictvím. Zdá se, že nikdo jiný už se nehlásí, takže zase dám slovo paní zpravodajkyně. Paní předsedkyně, co se týče článku 9, tak to jsem neměla v návrhu stanoviska, v tom původním, ale objeví se na základě pozněvacího návrhu číslo 21, který bude zapracován do textu. ten určitě bude schválen a do textu zapracován. Omlouvám se panu Benionovi, protože jsem mezi přispěvateli ho necitovala, ale pochopitelně jsem vzala v úvahu i jeho pozněvací návrhy. U dvou kompromisních návrhů jednalo se o 33 a 39, tedy tyto dva zmíněné pozněvací návrhy. Kompromisní návrh E aha, Tam je odkaz k důležitosti sociálního dialogu a, a demokratické kontrole parlamentu. Tam se, myslím, také blížíme k kompromisu. V tuto chvíli to má ve výlučné kompetenci, tedy hospodářskou soutěž, Evropská komise a tady to trochu spochybňujeme. Teď, co se týče výjimek z politiky hospodářské soutěže, tak tyto výjimky znamenají trochu zlehčení dopadu hospodářské soutěže na veřejné intervence do ekonomiky prostřednictvím státní podpory. Týká se to především zvýšení dynamiky průmyslu, to je také součástí pozdějovace Evropa pana Bulana a ochrany sociálních služeb, veřejných služeb a sociální politiky. Také tam máme výjimku týkající se hospodářské soutěže a jejího dopadu na vzájemná družstva a družstva a sociální ekonomiky. K těm není potřeba přistupovat stejně jako k obchodním společnostem, co se týče pravidel hospodářské soutěže. Takže to jsou jediné, chcete-li, výjimky. Takže dopracuji kompromisní návrhy, předám je. Myslím, že teď už spíše jde o formu a o formulace, než o obsah. A jsem přesvědčena, že o tomto stanovisku budeme moci hlasovat a že to hlasování bude konsensuální. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji. A na základě těchto kompromisních návrhů, které vypracujete, dojde k 25. září, tedy na příští schůzi, k přeskumu a následující den o tom budeme hlasovat s tím, že 17. října bude hlasovat měnový výbor. A tím se dostáváme k poslednímu bodu a dám slovo zpravodajce paní Morgan Chartier, která bude hovořit o vyjednávání s radou o nařízení, které se týká Evropského sociálního fondu. Máte slovo. Merci beaucoup, madame, madame la Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Jenom jsem vás chtěla informovat o tom, že po tomto zasedání dojde k 26. trialogu a předpokládáme, že nás čeká ještě jeden další. Doufám, že se nám podaří stabilizovat tuto situaci prostřednictvím tohoto velkého počtu trialogů. Musím říci, že to je téma, které je důležité. Chceme-li zachovat eh, veškeré sociální politiky, které jsou nám v tomto výboru tak drahé. Máme silný mandát. V našem výboru všechny politické skupiny pracovaly v souladu. A druhý důvod, proč jsme se pustili do těchto těžkých trialogů, je, že iniciativa pro zaměstnání mladých byla takto přilepena do vyjednávacího programu, který už tak byl dosti zásadní. Co se týče iniciativy zaměstnanosti mladých, tady mám pro vás informaci, která nebyla úplně jistá, ale je víceméně potvrzena a to, že prostředky na rok 2014 budou vyčleněny. Já vím pro tento program, já vím, že tam byly pochybnosti. Takže eh, jsou tam závazky, myslím, že to je 6 miliard euro, to jsou položky závazků, myslím, že to bylo 1,8 miliard, s tím, že platby jsou nějakých 400 milionů, pokud vím. Já vím, Sabino, že to není hodně. Zrovna jsem to chtěla říci, ale v podstatě z toho důvodu mám pocit, že tam byly ty obavy. Ale z toho, co jsem slyšela, tak to bylo odůvodněno tím, že se to všechno musí nejprve realizovat. Takže stále máme určité pochyby a obavy, byť na ně bylo reagováno. Teď, co se týče druhého bodu těchto vyjednávání, tak se dá předpokládat, že se otevře cesta pro ten pro těch 25% pro věkovou skupinu 15 až 25 let. Ne, pa, co pak? Do 25 let, tak to je. A za druhé, my jsme chtěli vzít v úvahu regiony, kde je více než 20% nezaměstnanost mladých Chtěli jsme to vlastně jaksi vložit do této věkové skupiny. My jsme na tom pracovali s komisí a viděli jsme, že evropský průměr byl 22,9 v roce 2012 a 22,8 v roce 2013. A my jsme se snažili zjistit, co je všechno v tomto evropském průměru. A co by se dalo změnit při realizaci. A přesunuli jsme se ze 101 regionů na 121 regionů. A je to v podstatě jedna velká země, která dostane třetinu tohoto navýšení, paní předsedkyně. Eh, já se na vás dívám, když mě případně opravíte, protože si vzpomínám, že jsme se na ty změny dívali společně. Takže, tak toto vypadá s těmito diskusemi. A mám pocit, že jsem tímto pojednala všechny hlavní pokroky, ke kterým jsme se dostali a také, co nám ještě zbývá. dokud se jedná, tak ještě nic nebylo dojednáno. Nemůžeme říci, že jsme vyjednali někde něco více než jinde, protože v podstatě je to všechno otevřené, je to vyjednávací balíček a všechna předsednictví v podstatě otevřeli všechny šuplíky a nezavřeli žádný. Dobrá. Máte k tomu někdo něco? Chce někdo slovo? na dalším zasedání schůze. To je bod 23, se dozvíte více. To bude 25. od 9 do 13. S tím, že tam bude konference sociální model jako v Evropě jakožto faktor konkurenceschopnosti. To je organizováno se čtyřmi agenturami a potom se pustíme dále do práce 25. odpoledne a 26. dopoledne. Takže vám přeji příjemný večer.